Good morning, colleagues. Um... Dobré ráno, vážení kolegové. Bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Já mám několik návrhů na změnu. Máme zde nový bod 11a, což je hlasování o návrhu zprávy o memorandu o porozumění mezi uh, agenturou pro operační management eh, velkých eh, informačních a technologických systémů v oblasti spravedlnosti, bezpečnosti a justice. Pokud nemáte nikdo nic, tak můžeme pořád jednání považovat za schválený a s eh, hlasový režim, tlumočnický režim všechny jazyky s výjimkou malčtiny, eh, irštiny a několika dalších jazyků a hlasovat budeme elektronicky, takže prosím, abyste v 10 hodin měli připraveny své elektronické kartičky. Schválení zápisu z jednání 28. a 29. listopadu a z 5. prosince loňského roku. Pokud nemáte žádné námitky, považujeme za schválené. A nyní se dostáváme k bodu 4 a k bodu 5 čímž je zhrnutí stavu, eh, pokud jde o trialog eh, entry, o entry exit systému. Pan eh, zpravodaj na tom usilovně pracuje, tak aby to jednání mohlo být co nejdříve uzavřeno a já mu nyní tímto předávám slovo, aby pohovořil o nejnovějším stavu těch jednání. Pane jdeme, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych úplně na úvod chtěl vyjádřit eh, solidaritu, svůj soucit, soucit eh, s britským lidem a s jeho úřady po tom eh, strašném atentátu, který zasáhl Londýn v sobotu. A také bych chtěl vyjádřit to hluboké politování nad eh, tím eh, postupem britských úřadů, které se velice opozdily při informování rodinných příslušníků pana Ignacio Čevaria, který eh, pochází ze Španělska a jeho štělo bylo také předáno rodině velice pozdě, ať odpočívá v pokoji, stejně tak jako ostatní oběti. A pokud jde o to téma, kterým se nyní zabýváme, chtěl bych výbor informovat o tom, že jsme již vedli tři politické trialogy. Příští se bude konat příští týden ve Štrasburku. Setkali jsme se desetkrát na technických jednáních a několikrát také na neformálních schůzkách. K jedné takové neformální schůzce dojde i zítra. A hovořili jsme tedy jak o šengenském hraničním kodexu, tak i o systému vstupu a výstupu entry-exit. A dosud ještě eh, tedy nejsou eh, výstupy z toho trialogu, který se konal 31. května. Pokud jde o šengenský hraniční kodex, tam je velký eh, problém eh, s těmi bránami a b c v souvislosti s, se státními příslušníky Evropské unie a doufáme, že se nám podaří co nejdříve nalézt nějaké řešení tak, aby nedošlo k tomu, že příslušníci třetích zemí budou nějak znevýhodněni při průchodu eh, hranicí nad eh, příslušníky Evropské unie. Potom, pokud jde o donucovací prostředky, zde jsme komentovali těch deset kompromisních návrhů, které předkládá Rada a ještě není zcela vyřešeno to, co se týká prýmské úmluvy, kde my říkáme, tedy parlament i komise říkají, že ten proces musí být finalizován, zatímco rada chce začít od počátku procesu. Také jsme hovořili o uchovávání údajů. Článek 1.30. Parlament se bude držet své dosavadní pozice, tedy dva a čtyři roky, zatímco rada chce ponechat pět let, to znamená, odchyluje se zde od své počáteční pozice, pokud jde o specifické biometrické údaje nebo data. Také hovoříme o bilaterálních dohodách. A zde pravděpodobně budeme tam mít nějakou revizní doložku o přeskumu po pěti letech. Nicméně to je, pane předsedo, ještě otevřené. A pokud jde o ten poslední bod, který ještě není vyřešen a který se týká odmítnutí vstupu, Parlament si zde chce eh, ještě ponechat eh, to řešení uchovávání eh, alfanumerických údajů, zatímco Rada hovoří o údajích biometrických a tam je potřeba nalézt nějaký kompromis. Já jsem, pane předsedo, optimista a myslím si, že se nám může podařit dospět k dohodě ještě během tohoto mandátu. Nicméně s vaším svolením bych rád požádal sekretariát, abychom neplánovali žádný politický eh, trialog 26. a 27. Žádný z těchto dvou dnů protože já mám určité eh, závazky, o kterých dnes nechci hovořit, ale které jsou pro mne velice důležité. To je vše a děkuji za pozornost a jsem připraven zodpovědět eh, dotazy kolegů. Děkuji mnohokrát za, eh, a také si velice vážím vašich eh, komentářů k tomu eh, londýnskému atentátu, stejně tak jako k těm dvěma dnům, které jste zmiňoval, abychom nic neplánovali na ně. Co eh, členové, chcete se vyjádřit, plus zástupci komise a rady? Předsednictví k tomu něco chce říct? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala panu Diazi Demerovi za dnešní úvod. Já za sebe bych znovu chtěla říci, že jak rada, tak předsednictví by chtělo tuto otázku uzavřít a v radě skutečně velice usilovně pracujeme na nalezení kompromisu, tak abychom opět s parlamentem mohli přijít diskutovat a nalézt dohodu a dokonce předsednictví celou tu věc dokončit. Chtěla bych poděkovat také stínovým zpravodajům a my určitě s nimi budeme i nadále spolupracovat, tak abychom tuto věc dokončili do konce maltského předsednictví. Děkuji mnohokrát, pokud se nehlásí někdo další, rád bych poděkoval panu Diazi Demerovi za jeho usilovnou práci na této na těchto eh, dvou filech. A nyní můžeme přejít k vízovému kodexu. Poprosím pana Lopeze Aguilara, aby se posadil a může nám hned říci, jak to vypadá s trialogem u této věci. Děkuji, pane eh, předsedo. Já jsem byla na cestě právě, abych vás mohl informovat o aktuálních informacích, které se týkají tohoto tématu vízového kodexu Unie přepracované znění. Nejprve dovolte, abych řekl, že opravdu vítám tuto příležitost, je to velice důležitá legislativa a zároveň jsem rád, že na tomto jednání komise bude přítomná a že bude mít příležitost komunikovat. Samozřejmě nesmíme zapomínat na obtíže tohoto tématu. Od samotného počátku došlo na straně rady k takové velice řekněme, neochotě spolupracovat s Evropským parlamentem. To je fakt. Skutečně ta spolupráce nebyla kvalitní a to z mnoha důvodů. Evropská komise prezentovala právě tento návrh o přepracovaném znění před čtyřmi lety. Kontext a politické uspořádání v tom období bylo diametrálně odlišné od stávajícího období protože v tom období ten vízový kodex byl jakýmsi nástrojem pro podporu ekonomické výměny, lidských zdrojů, lidských kontaktů. Bylo by to takový hnací motor v tom krizovém období. Ovšem, postupně později došlo k tomu, že celý tento výzový kodex se začal potýkat s problémy scénář tzv. uprchlické krize a teroristické hrozby. Takže se z toho stalo téma, které bylo kontaminováno touto bezpečnostní hystérii. Z dobrých eh, důvodů došlo opravdu k samozřejmě k navýšení ještě této historie, hysterie v důsledku různých teroristických útoků a došlo k určité změně celkové nálady. Například turistická víza v tomto období byla skutečně z celého tohoto návrhu totálně přepracována. My chceme teda podporovat turismus, cestovní ruch, lidské kontakty a proto jsme očekávali na obou stranách, na radě a samozřejmě i na straně Českého parlamentu takový větší entuziasmus. Ovšem, ne, ne, ne, tam došlo opravdu k totálnímu rozložení celé této problematiky a už to není součástí celého obrázku v podstatě vlastně došlo k tomu, že celá tato problematika je zablokována. Prý údajně, protože probíhají neustále ještě diskuze o tom, zda teda bychom měli mít humanitární víza zahrnutá v tomto kodexu. Ovšem rada neprokázala žádnou ochotu spolupracovat s Evropským parlamentem, nejenom pokud jde o humanitární víza, ale i u mnoha jiných bodů pro nás, pro Evropský parlament, pro mě, jakožto zpravodaje, to nikdy nebylo černobílé, dobře, pokud teda nemají ochotu přistoupit na žádné kompromisy ohledně těch humanitárních víz, takže teda nebudeme diskutovat o ničem. To vůbec není tak. My jsme vždycky byli připraveni opravdu o tom jednat, dosáhnout kompromis, aby jsme odblokovali celou situaci. Ovšem na druhé straně jsme viděli nedostatek ochoty na straně rady zablokovat jakoukoliv vůbec jenom možnost konstruktivní diskuze došlo k různým stanoviskům Koreperu, oficiálním stanoviskům a Evropský parlament rozhodl o tom, že jednostranně neustoupí všech těch pozměňovacích návrhů, které se týkají této problematiky a že teda nejdojde k žádným kompromisům a celá problematika bude pozastavena. Já jsem zpravodaj a já jsem řekl jasně, že nejsem schopen akceptovat to, že všechny pozměňovací návrhy, nejenom teda humanitární víza, ale především tuto oblast, že se jich zbavíme jakožto podmínku další možnosti jednání. Pokud tomu bylo tak, že toto není to správné místo, aby jsme tam zahrnuli humanitární víza, aby jsme to řekli několikrát, tak otázka na komisi zní, jste tedy připraveni přijít si samostatným návrhem v této oblasti, všechny nevládní, humanitární organizace potom volají, všechny právní think tanky, dokonce i mm, církve, které neustále volají potom, aby jsme přišli s nějakým právní cestou pro tyto lidi, aby mohli žádat buď o humanitární ochranu nebo jiný typ ochrany. Já jsem s touto otázkou přišel v několika posledních letech několikrát stínoví mě podporovali v tomto úsilí včetně stínového zpravodaj za EPP pana Dakra. Takže my nyní víme, že Evropská komise přišla s návrhem u přesidlování údajně. To je ten správný, to je ta správná oblast, kdyby se mohli hovořit o těch právních cestách vstupu do Evropy. My jsme přišli s takovým návrhem, kde tvrdíme, že to ale není dostatečný návrh, protože je geograficky omezen, je to číselně omezeno, jsou tam určité kategorie zranitelných osob, čili není to aplikovatelné na všechny osoby, což by mělo být v případě humanitárních víz. Ale na poslední technické schůzce bylo řečeno, že dojde k další diskuzi o tomto tématu nedávno. Například pan komisař Avramopoulos trval na tom, místo předseda pan Timmermans trvali na tom, že zde musí být explicitní závazek, nebo my jsme trvali na tom, že tam skutečně musí být tento závazek, aby humanitární víza byla součástí i návrhu o přesidlování. Rada všem navrhovala, abychom akceptovali propojení mezi tím obecným usnadněním celé vízové problematiky a spolupráci u readmise. Spolupráce u problematiky readmise. To je něco, čemu se můžeme konstruktivně věnovat. Jsme připraveni nějaký kompromis v tomto ohledu přijmout. Neochota rady není omezená pouze na tu oblast humanitárních víz, o tom už jsem se zmínil, ale například mandatorní zastoupení a sjednocování rodin. Musím říct, že bychom měli vytvořit takzvaná bílá místa. 494 takových míst by mělo být k dispozici, to znamená, že ani, že členská E, e, země není zastoupená v hlavním městě dané země, kde, která vyžaduje vízovou povinnost. Toto je téma, které bychom měli ještě prodiskutovat v rámci tohoto nástroje mandatorního zastoupení. Je to nástroj, který by měl umožnit možnost získání humanitárních víz. A úplně na závěr na konci malského předsednictví bych rád mimochodem poděkoval za úsilí, které prokázalo malské předsednictví které pokázalo alespoň ochotu spolupracovat na konstruktivním řešení. Proto jsme viděli mnoho různých předsednictví, které skutečně nechtěli přistoupit na žádný kompromis s Evropským parlamentem, čili zde opravdu vidíme určitý prostor, kde Rada prokázala ochotu konstruktivně k tomu přistoupit a komise pomohla tím, že bude prezentovat jednotlivé návrhy u humanitárních víz, ať už je to u oblasti přesidlování nebo konkrétně humanitární víza. Náš vyjednávací tým je ochoten, je odhodlán dopracovat celou tuto problematiku, abychom skutečně ten návrh měli na stole, aby tato dohoda byla dosažena a tento celý soubor celé problematiky byl dopracován. Moc bych byl ráda, by ráda i komise nám k tomu něco řekli, protože vidíme, že ten tlak a celá problematika se změnila, pokud jde o humanitární víza. To, co bylo jasným ne, může být něčím jakožto návrhem podívat se na to společně. Samozřejmě, že jednání v této oblasti budou probíhat bez humanitárních víz ale skutečně bych byla rád, aby rada přišla s návrhem nebo ochotou kom- nalézt kompromisy u těch ostatních oblastí. Pokud my budeme ochotní udělat kompromis v této oblasti humanitární víz, tak si myslím, že rada by měla alespoň v té oblasti sjednocování rodin a další oblasti přistoupit k kompromisu. Moc vám děkuji. Ano, já si myslím, že to skutečně stojí za to. Já bych vám chtěla říct, že v tomto okamžiku rada prostě neprokázala žádný zájem o legislativu v oblasti lidé, pokud jde o spravedlnost, pokud jde o, o vnitro, pokud teda nedojde k nějak, do, dokonce vypadá jako krok zpět v srovnání se stávajícím stavem. To není pro nás akceptovatelné. My samozřejmě otázku soukromí budeme za chvíličku řešit. To jsou klíčové věci, které se ještě budeme věnovat. Moc krát vám děkujeme, pane zpravodaji. Nyní Monika vystoupí za pana Bekra, pak Gerard, no a poté už teda dokončíme toto téma Moniko. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já považuji humanitární situaci a humanitární víza eh, za velice pozitivní věc, zejména v mém členském státě, nicméně eh, celá tato téma je špatně uchopené. Toto téma pardon, tuto pozici zastává EPP dlouhodobě. Nesmíme blokovat pozitivní řešení tak, aby turisté nebo biznismeni nedostali žádná víza nebo eh, jim nebyla obnovena. Tomu to klidně můžeme dělat, nicméně Eh, já jsem byla pověřena panem Beckerem eh, jasně říci za EPP, eh, že bychom byli rádi, kdyby i umělci, turisté a biznismeni měli zjednodušenou situaci a považuji za obtížné hovořit o hysterické bezpečnostní situaci, když jedním dechem napadáme členské státy za to, že nepřijímají dostatečné bezpečnostní opatření, případně neadekvátní, že ministři členských států jsou e, opatrní nezávisle na tom, že humanitární výzum e, v této souvislosti s tím má poměrně málo co dělat. Já si myslím, že toto téma je zkrátka špatně uchopené. Myslím si, že členské státy e, v podstatě jsou připravené vydávat humanitární víza. Nicméně Evropský soudní dvůr stanovil, že Evropský parlament to nesmí členským státům vnucovat že je právem členských států eh, se eh, tím zabývat a že na ně nemůžeme vyvíjet nátlak. Potom eh, je tu další řada otevřených bodů a tady mohu říci jménem pana Bekra, že pokud jde o definici rodinného přístručníka, to spadá po akty přenesené pravomoci a prováděcí akty a dále pokud jde o vydávání víz, tak určitě je možné se domluvit na schodě, ať už jde o eh, humanitární víza nebo eh, v rámci resettlement eh, znovu usidlování, humanitární víza jsou při na delší dobu než znovu usídlování. Jde tady o legální přístup eh, do Evropské unie a to i pro uprchlíky, ale odděleně eh, od těch biznismenů, umělců a turistů. Eh, to si myslím, že by byl pozitivní závěr. Členské státy nejsou ochotny krátkodobě vydávat víza na hranicích osobám, jejichž identitu neznáme, což samozřejmě proto mám pochopení, protože je možné, že takto projde potenciální zločinec. A z tohoto důvodu musíme zkrátka postupovat rozumně v dnešní době. Na jedné straně zachovat možnosti cestování a svobodu cestování a na druhou stranu uspokojit bezpečnostní potřeby a také naše přání, aby existovaly legální koridory pro uprchlíky. Děkuji. Děkuji. Já jsem se si neuvědomil, že paní Steven Ekár je zde rovněž, poté až teda vystoupí pan Žerád Dupré, prosím. Zelko, máte slovo? Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno vám všem přeji. Já jsem velice zklamaná, velice zklamaná, pokud jde o stav celé této problematiky. Zahájili jsme to jakožto reformu přepracování stávajícího výzového kodextu. Chtěli jsme mít postupy v tomto eh, této oblasti jednodušší pro naše občany, webové stránky, všechny informace, mm, možnost podávání žádosti a tak dále. A najednou tam chtějí do toho zahrnout i humanitární víza do této legislativy, i přesto, že komise byla proti. Humanitární víza se vydávají ve třetích zemích, na konzulátech třetích zemí a umožňují vstup eh, osobám do EU. Toto je sice vnímáno pozitivně, ovšem právně to není možné. Soud nedávno rozhodl o tom, že není možné donutit členské státy, aby vydávaly tento typ víz, protože je zde problém především spojený s asilovým postupem. Tento návrh by podle mého názoru měl být stažen, také to požadovala rada, nedošlo k tomu. Rada je teda proti, komise je proti a já mám pocit, že mnoho stínových zpravodajů nesouhlasí s tím, jak se celá tato tematika ubírá, kterým směrem. Takže si myslím, že by pan zpravodaj měl výmout veškeré odkazy na humanitární víza a pokračovat v jednáních. Bylo by nesmírně smutné, pokud na konci legislativního období bychom nebyli schopni dokončit tuto naši práci. Dobře, a nyní rádi pré, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád samozřejmě nejprve poděkoval našemu zpravodaji, jakožto Stínovi jsem měl možnost opravdu docenit jeho angažovanost v této oblasti, snahu o dohodu s všemi stínovými zpravodají. takže skutečně srdečně děkuji. Pokud jde o situaci, ve které se nacházíme, pan zpravodaj má pravdu. Jedna věc, komise skutečně není ochot, rada není skutečně velice ochotná spolupracovat, pokud jde o zjednodušení výsové povinnosti, to je jasné, my musíme pokračovat v našem výboru. Máme, jsme hlasovali, máme mandát a právě proto bychom naši pozici měli nadále bránit. To, co řekla paní Stevens, pokud jde o mm, ta, tu otázku humanitárních víz, tak já s tím opravdu nesouhlasím. My jsme u hlasování získali většinu v této oblasti a my jsme chtěli humanitární víza. My si to přejeme, my, my skutečně jsme o to požádali, čili s tím já nesouhlasím. Otázka zní, kam je umístíme. Je jasné, že místo pro tuto problematiku nebude ve výzovém konexu. Proč? Protože komise to nechce, rada to nechce a protože soud nám řekl, že to prostě není to vhodné místo. Ovšem to neznamená, že náš boj bychom nemohli dále v něm pokračovat. Máme mandát, čili to, je, to si myslím, že je jasné. V tom dalším návrhu Evrops- nebo teda Rada již předložila pozměňovací návrhy, pokud jde o přesidlování. A to znamená, právě hovoří o humanitárním přístupu, nehumanitárním mm, vstupu. Je to, jsou to takové vrátka, která již byla otevřena, pootevřena a pokud je chceme otevřít dostatečně, tak bychom měli nadále tlačit na komisi, aby přišla s návrhem. My jsme to říkali od samotného počátku. To znamená, hrada otevřela tato malá vrátka a my chceme, aby komise je nadále otvírala a pokud je to možné, tak to ještě rozšířit a my bychom je v tom měli podpořit. Čili musíme pokračovat v jednání, pokud jde o tento kodex, pokud jde o mandát, který jsme dostali a paralelně s tímto jednáním budeme tlačit na komisi, aby přišla s konkrétním návrhem, protože rada pootevřela tato vrátka u toho druhého tématu. Já jsem přesvědčena o tom, že pokud budeme pokračovat této naše linii a trvá na tom, aby komise přišla s návrhem, takže dostan, dostaneme pozitivního výsledku. Tímto způsobem bychom opravdu mohli dosáhnout pozitivních výsledků, pokud jde o humanitární víza i o vízový kodex. Skutečně bych chtěla říci, že Věřím našemu zpravodaji, že tyto požadavky eh, pokud jde o komisi, řekne velice jasně, protože si skutečně myslíme, že, ta, že ty dveře již byly pootevřeny. Děkuji. Děkujeme. Děkuji, máme velice málo času dnes ráno a teď musíme už přejít k e-privacy. Máme na to pouze hodin, pardon, půl hodiny, než bude hlasování. Takže přejdeme rovnou k výměně názorů o e, e-privacy a bez úvodu dám slovo pouze e, Mariu Lauristin, která je naší zpravodajkou. Děkuji moc krát, pane předsedo. Vážení kolegové, tohle je první prezentace nového nařízení o soukromí na internetu a chtěla bych ze všeho nejdříve poděkovat komisi, se kterou spolupracujeme na tomto textu a souhlasíme s tím, že komise tentokrát předložila velice dobrý návrh. Je to velice důležitá legislativa, protože doplňuje a dotváří balíček ochrany osobních údajů, který eh, je založen na nařízení eh, GDPR a má být eh, implementován ve stejné době jako GDPR, což znamená, že jsme pod značným časovým tlakem. Lhuta pro implementaci GDPR je v květnu příštího roku. A při přípravě této zprávy jsme absolvovali mnoho přípravných schůzí a já bych chtěla poděkovat za spolupráci eh, Evropskému úřadu pro ochranu osobních údajů a také výboru článku 39 a pracovní skupině pro Evropský kodex, se kterými jsme hojně konzultovali. Kromě toho jsme se setkali s více než 80 eh, různými stakeholdery, protože když komise představila návrh, tak bylo jasné, že eh, z hlediska uživatele jde o velice kontroverzní postoje je to jednak požadavek na vysoký úroveň ochrany, ale na druhou stranu eh, tu máme eh, průmysl, který se ptá na to, jaký bude jeho vztah s GDPR, jak ji bude muset implementovat a tak dále. Já se tedy domnívám, že teď máme poměrně eh, jasný obrázek o zájmech a sporných bodech v této situaci a máme tu problém v tom, že pokud GDPR bude založeno na článku 8 úmluvy o lidských právech, pak tato legislativa se bude zakládat na článku 7 neboli ochrana soukromého života a soukromé komutizace. Ne soukromých osobních údajů, ale celého komunikačního procesu. A ta stávající směrnice vznikla v době, kdy neexistovaly smartfony a sociální média a nyní pokrývá ve svém rozsahu působnosti i tyto služby. I slu služby, jako je Skype a další, což znamená, že z toho plynou problémy pro všechny, kdo používají tyto nástroje ke komunikaci. Je jasné, že uživatelé, spotřebitelé od nás očekávají, že zajistíme co nejvyšší úroveň ochrany eh, jejich soukromí eh, v tomto novém elektronickém prostředí, protože obavy ze sledování jsou opravdu vysoké, což plyne ze všech průzkumů. Ale na druhou stranu se musíme také postarat o patřičnou rovnováhu eh, vůči inovacím a vývoji nových technologií. Z tohoto pohledu je důležité, že tohle je nařízení, už to není směrnice protože eh, u digitálního jednotného trhu je jasné, že pravidla by měla být stejná v každé zemi bez ohledu na úroveň jejího digitálního prostředí nebo eh, bez ohledu na jiné faktory. Je samozřejmě potřeba zohledňovat stav národní bezpečnosti v členských státech, ale pravidla by měla být všude stejná. Mělo by to být nařízení. Uvědomujeme si, že nejdůležitějším úkolem našeho výboru je postarat se o to, aby ustanovení z této legislativy byly v souladu s GDPR, což je také hlavním zájmem průmyslu, protože ten teď implementuje GDPR a ptá se, jak to půjde dohromady s tímto novým nařízením. Musíme se tedy postarat o to, aby to bylo v souladu. Nechceme žádné nové výklady jednotlivých článků GDPR, tohle musí být eh, doplněk pouze. Je také potřeba si uvědomit, že musíme chránit soukromí eh, nejen při přenosu informací, ale také se musíme zabývat přístroji protože všichni víme, že smartfony v našich kapsách a dokonce i televize v našich obyvacích pokojích mají teď obrovské možnosti skladovat informace a přenášet je bez našeho vědomí, což je problém, kterým se také musíme zabývat. A tak jako v GDPR eh, se snažíme eh, cílit na privacy by design a eh, by default, a základem tohoto nařízení je souhlas jednotlivce, což je mnohem důležitější v této situaci, v situaci komunikace než u GDPR, protože u GDPR uznáváme legitimní zájmy průmyslu, ale v případě soukromé komunikace je to soukromá osoba, kdo může a musí rozhodnout a dát souhlas. Pak také kriticky vnímáme návrh komise v tom, že některé, eh, některá místa nejsou příliš jasná, jiná jsou kontroverzní a pracovní skupina článku 39 eh, nám poskytla velice kvalitní rady eh, ohledně toho, jak najít řešení. My jsme na tom tedy začali pracovat a za dva týdny 21. června představíme úplnou zprávu a pak proběhne v diskuzi plnoprávná rozprava. Ještě před letní přestávkou bychom chtěli pozměňovací návrhy a po letní přestávce bychom měli být už hotoví a nachystaní eh, a začneme rovnou v září, na začátku září eh, jednat se stínovými zpravodají, protože musíme dodržet časový harmonogram a eh, Estonské předsednictví bude také velice intenzivně pracovat na tomto tématu, protože chce v oblasti digitálního jednotného trhu co nejvíce pokročit. E, já už teď děkuji stínovým zpravodajům, kteří jsou zapojeni do této práce, zejména panu Bonimu, s kterým jsme e, uspořádali čtyři kulaté stoly. Mohu říci, že to byly velice nabité dny je důležité, abychom opravdu zmapovali terén a zjistili, kdo má jaké zájmy. Doufám tedy, že budeme pracovat intenzivně a stihneme to včas. Děkuji vám. Děkuji, Mariu. Samozřejmě eh, je před námi ještě dlouhá cesta. Já jsem velice rád za ty eh, kulaté stoly, eh, protože, jsem, protože nemáme čas na výměnu názorů. Dnes ráno máme toho hodně ale využijeme ten čas, který máme moudře. Momentálně se hlásí tři kolegové, pan Bonny, paní Stevens a pan Albrecht. Takže ještě někdo další? Paní Infeld, kdo chce ještě dnes ráno hovořit, ať dá vědět, já uzavřu seznam řečníků. Prosím, dejte mi znamení. Dobře, tak to je nadějné, začínáme panem Bonim. Děkuji vám, velice stručně. Chtěl bych poděkovat komisi za prezentaci a nejprve bych chtěl poděkovat eh, zpravodajce eh, nejen za její dnešní slova, ale také za organizaci těch čtyř eh, kulatých stolů. Myslím si, že to byla velice plodná setkání, která nám ukázala, jak složitá je situace tohoto nařízení a ukázala nám také, že to nařízení potřebujeme jakožto opravdu nařízení. Takže budeme muset spolupracovat, hledat řešení zamýšlet se nad implementací GDPR a nad vztahem tohoto nařízení s GDPR a také musíme uvažovat o vztahu s Evropským kodexem elektronické komunikace. Musíme jasně chápat, jaký je náš cíl. A tím je zajistit důvěrnost a bezpečnost komunikace. A musíme také zvážit jak zabezpečené z hlediska soukromí jsou koncové terminály uživatelů. Takový je tedy rozsah nařízení a na druhé straně se musíme zabývat tím, jak spojit na jedné straně eh, ten samozřejmý respekt k lidským právům a základním právům a na druhé straně s možností využívat data ke zlepšování životů lidí. Tady máme určité obavy, samozřejmě eh, tohle je otázka toho, v které době by nařízení mělo vstoupit v platnost. Mělo by to být zároveň s GDPR. A otázka zní, jestli bude možná také reálná implementace z technického hlediska v této době. Ale se musíme zamyslet nad tím, jak by měl vypadat článek 11. Protože já mám značné obavy z toho, že členské státy nebudou mít jasnou možnost měnit některý z možných scénářů, což by naprosto zničilo harmonizaci tohoto řešení. A docházelo by k přípravám vlastních národních řešení na národní úrovni. Na druhé straně si myslím, že se musíme zamyslet nad tím, jaké nezamýšlené následky z toho budou moci plynout pro obchodní modely a také pro návyky eh, uživatelů internetu. A na druhé straně si musíme uvědomovat, eh, co znamená princip eh, don't track me, nesleduj mě. To je naprosto zásadní idea, která je klíčová. A na druhou stranu je zapotřebí, aby existovala možnost spolupráce s partnery a aby existovala možnost aktivní svobodné volby uživatelů. A aby podniky měly pobídky k tomu, aby vytvářely řešení příznivá pro soukromí. Budeme to tedy analyzovat bod po bodu a v pravý čas budeme hotoví. Děkuji moc krát za velice plodné kulaté stoly. Děkuji, paní Stevens, prosím. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, já eh, mluvím jménem stínového zpravodaje ECR pana Doltna, který se omlouvá, že tu dnes nemůže být. Pozice ECR je taková, že jsme skeptičtí eh, k navrhované změně pravidel. Naše hlavní obavy pramení z přizpůsobení toho nařízení příliš rychle z GDPR, což má být v květnu 2018. Není jasné, zda spoluzákonodárné orgány Evropské unie a orgány členských států, které budou vymáhat pravidla a podniky, které budou implementovat i privacy, i GDPR, budou moci eh, reálně být hotový včas připravení. Dále, eh, GDPR je nyní přijato a ob, obchodníci i instituce se velice rychle připravují na vstup tohoto nařízení v platnost. Stínový zpravodaj ECR Dan Dalton se domnívá, že by bylo vhodné odložit eh, e-privacy a nejprve proskoumat účinky a případné nedostatky GDPR. Dále rozsah působnosti eh, zahrnutím eh, OTT a eh, doplňkových služeb by to nařízení mohlo vést k nezamýšleným následkům a mohly by utlumit obchod, zejména potom startupy. Také bude mnohem těžší bránit šikaně na internetu a radikalizaci na internetu, protože komunikace a doplňkové služby nebude možné monitorovat. Také zpracovávání informací v kontextu internetu věcí by mohlo být postiženo. Tady je potřeba větší jasnosti ohledně rozsahu působnosti e, těchto dat, která mají být pokryta podobným způsobem jako samotný obsah. E, dále panují mezi podniky značné obavy ohledně cookies a pravidel sledování. E, Zavedením eh, horizontálních eh, nastavení prohlížečů a nastavením do not track by mohli inzerenti mít mnohem větší problémy cílit na eh, svou cílovou skupinu. Také uživatelský obsah bude čím dál méně dostupný v rámci internetu věcí a v rámci komunikace stroj-stroj. Eh, stínový zpravodaj ECR Dan Dalton se domnívá, že minimálně by tu měly být několikeré právní základy pro to sledování, které by pokrývaly nejenom uživatelský obsah, ale také eh, by, se to, by to mělo být založeno na legitimních zájmech a stabilitě systému. Děkuji a za Alde Sophie Infeld. Eh, děkuji moc krát, pane předsedo, i já bych chtěla poděkovat a pogratulovat zpravodajce k jejímu pragmatickému a inkluzivnímu přístupu. Je to velice složitá tematika, která se týká eh, mnoha dalších témat. A musíme se postarat o to, abychom plně chápali rozsah a dopad tohoto návrhu a jeho provázanost s ostatními akty. A měli bychom se vyhnout překryvům z GDPR, ale také bychom se měli vyhnout mezerám. Vím, že někteří aktéři říkají, že tohle nařízení nepotřebujeme vůbec, protože máme GDPR a všechno je v pořádku. Já si to nemyslím, já se domnívám, že jsou tu oblasti, které musíme regulovat. Ale musíme mít naprosto jasno v tom, jaký má být rozsah. Potom druhá poznámka. Myslím si, že musíme zcela jasně stanovit, jaká je hodnota dat, ekonomická hodnota dat, protože tady se bavíme o ochraně občanů, o ochraně spotřebitelů, ale podniky hovoří o inovacích a vývoji, ale velice zřídka se bavíme o tom, že osobní údaje, včetně metadat, mají ekonomickou hodnotu. Často říkáme, že služby jsou poskytované zadarmo, ony nejsou doopravdy zadarmo. My platíme našimi daty. To musím mít na paměti při eh, debatách o tomto návrhu nařízení a eh, o dopadu tohoto návrhu. A konečně, myslím si, že ještě potřebujeme více informací o, jak to vyjádřit, Zkrátka některé oblasti jsou velice těžko předvídatelné, respektive jejich vývoj. A velice těžké bude eh, regulovat to sledování, tracking, monitorování eh, davů v otevřených prostorách. To bude nesmírně těžké regulovat, protože zcela zjevně nemůžeme zkrátka žádat souhlas od každého nebo informovat lidi. To zkrátka bude oříšek. A konečně k tomu souhlasu. Tak jako paní zpravodajka a jako EPP i já mám pocit, že ta kontrolu by měl mít dotyčný jednotlivec. To znamená, že souhlas je nesmírně důležitým aspektem a já chápu, že pro některé podniky je to trošku ošemetné, ale já opakuji, co jsem říkala. Jestliže váš obchodní model se zakládá na tom, že děláte něco, co zákazník vlastně nechce, tak na vašem obchodním modelu je něco špatně. Domnívám se ale, že existují obchodní modely založené na souhlasu, které jsou životaschopné a které dávají lidem služby, které se uživatelům líbí a zároveň dávají lidem tu ochranu, kterou chtějí. Doufám tedy, že se nám povede eh, dopracovat k nařízení, které uspokojí co nejvíce eh, zainteresovaných stran, přestože ne všechny. Budeme se každopádně snažit. Děkuji a konečně za zelené Jan Albrecht, prosím. Děkuji vám. Nejprve bych také chtěl velice poděkovat zpravodajce za veškerou předběžnou práci a za dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji eh, a zejména také panu Bonimu, který spolu pořádal ta předběžná setkání, která pro nás byla velice užitečná. Chtěl bych také podpořit zpravodajku v tom, že musíme co nejpřísněji dodržovat časový harmonogram, protože nakonec eh, musíme zjistit, zda máme dost času na to, aby všechno bylo uvedeno do praxe. Nejprve ale musíme přijmout ty zákony. Takže hlavní je, abychom alespoň ten zákon přijali podle našich představ ještě předtím, než GDPR vstoupí v platnost, protože jinak eh, aplikace GDPR začne a nikdo nebude pořádně vědět, eh, co se stane krátce poté, až eh, přijde i privacy. Chtěl bych také zdůraznit, že nařízení e-privacy, které se teď navrhuje, není nic nového přidáno ke GDPR, ale jde o zrušení směrnice e-privacy, která platí a která bude platit dál, pokud nepřijmeme nařízení. Tohle je konkrétní oblast eh, regulovaná komunikace, soukromí a předpisy pro ochranu osobních údajů a my nahrazujeme tuto legislativu z podobných důvodů, kvůli kterým vzniklo GDPR. A sice, že chceme lepší jediný právní nástroj a jediný právní standard pro všechny, místo 28 různých výkladů a transpozicí v členských státech. A samozřejmě eh, bychom také rádi zavedli stejné mechanismy u orgánu ochrany osobních údajů eh, na evropské úrovni, která by na to dohlížela a měla pravomoc sankcí. Nicméně eh, tato oblast nyní regulovaná je a je regulována z velice pádných důvodů, protože neexistuje jen právo na ochranu osobních údajů, ale zejména právo na soukromou komunikaci, na eh, utajenost komunikace, na důvěrnost komunikace. Toto právo je v dnešní době velice důležité a zejména to bude důležité v budoucnu, až pokročí internet věcí. Chtěl bych pouze říci, že si nemyslím, že někdo bude akceptovat nařízení e-privacy, které by chránilo soukromí a důvěrnost komunikace méně než stávající směrnice e-privacy. To si musíme uvědomovat velice jasně při práci na pozměňovacích návrzích a rada si to musí uvědomovat při svých jednáních. Základ je, co je v současné směrnici. A zejména musíme diskutovat o otázce, eh, jak eh, technicky usnadnit komunikaci mezi datovým kontrolorem a datovým subjektem o eh, preferencích, o souhlasu, o principu do not track a o tom, jak lépe aplikovat tato pravidla na komunikační procesy, které v minulosti neexistovaly. Zejména tedy služby over the top. a také případné připojení eh, online nebo offline, komunikace přes Wi-Fi, Bluetooth a tak dále. O tom všem musíme hovořit, ale všechny návrhy, které budou snižovat standard směrnice i privacy, nebudou žádným způsobem přijatelné, protože lidé si uvědomují, že ke sledování dochází všude, při komunikačních procesech a lidé potřebují více kontroly nad komunikací a nikoli méně. Ano, já si myslím, že to bylo velice příhodné zmínit i ty praktické věci. Komise by ráda vystoupila. Já vás poprosím, abyste to zkusili stihnout v jedné minutce a potom dáme ještě Marii slovo plně na závěr. Děkuji vážení členové, za tuto velice přínosnou diskusi. My oceňujeme vaši, váš zájem o toto téma a zareaguji na několik bodů. Nejprve, pokud jde o to možná snad příliš rychlé přijímání tohoto návrhu. My ale postupujeme stejně jako u dalších návrhů, nějak se ta naše metoda neliší. Zde jde o přeskum stávajícího právního nástroje, takže Určitě ho můžeme prodiskutovat eh, v takovém časovém harmonogramu, který parlament navrhl. Myslíme si, že to je dobře skoordinované mezi vaším hlavním výborem a těmi dalšími třemi výbory, které k tomu mají pozměňovací návrhy a i předsednictví se bude paralelně s tím eh, snažit pracovat, takže bychom i našemu spoluzákonodárci pomohli toto úspěšně dokončit. My nechceme chodit eh, s tím postupovat nějak příliš rychle. My prostě chceme postupovat svižně a chceme především pomoci podnikům, protože řekněme si jasně, že v podnicích to budou vlastně stejná oddělení, která budou eh, řešit eh, schodu s obecnou směrnicí o ochraně údajů, GDPR, stejně jako s tou e-privacy, eh, s tím e-privacy nařízením. A to tež platí i pro konečné eh, koncové uživatele. A zároveň to koncovým uživatelům lépe umožní využívat eh, příslušných eh, dat. A ještě úplně poslední věc, jsme také připraveni pomoci Evropskému parlamentu s technickou pomocí. Víme, že organizujete celou řadu různých setkání a jsme připraveni vám v tom na pomoci. A ještě paní zpravodajka slovo nakonec. Já bych chtěla na závěr poděkovat všem stínovým zpravodajům a Zvláště na stranu komise bych chtěla říci, že komise byla velice otevřená a připravená s námi diskutovat. Doufám, že to tak bude v budoucnosti pokračovat. Děkuji Mariu, děkuji vážení kolegové za výbornou diskusi. 21. června bude tedy návrh zprávy předložen. Vážení kolegové, minutová přestávka, abyste si připravili svá elektronická hlasovací zařízení a za minutu začínáme. Is it

Colleagues, if you take your seats. Kolegové, posaďte se prosím, začneme hlasovat. Máme na pořadu čtyři hlasování. U toho prvního je zpravodajem pan Peterson a týká se to Združení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací. Pokud jste připraveni, můžeme přistoupit k hlasování. Pozměňovací návrh číslo 35, můžete hlasovat. Končím hlasování. Omlouvám se ještě trošičku času vám dám u toho prvního hlasování. Moniko, chcete se přesunout? Musíme tady něco opravit, takže poprosím o trpělivost. Dobře, takže nyní je hlasování ukončeno. Návrh prošel. Pozměňovací návrh číslo 14. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Návrh číslo 15. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 16. Můžete hlasovat. 1637. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 23. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 42. E, Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 43. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 25, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Návrh číslo 26, hlasujte prosím. Končím hlasování. Schváleno. 27, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 29. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 30. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Návrh číslo 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní preambule bod 1. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Můžete hlasovat. Končím hlasování schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh číslo 4, hlasujte prosím. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 5, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 6. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 7. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 8. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 11. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh je 12 a 34. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. A třináctka, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. A nakonec eh, závěrečné jmenovité hlasování můžete prosím hlasovat. Končím hlasování. Schváleno 38 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel a blahopřejeme panu Petersenovi. Nyní budeme hlasovat o dalším bodu, kde je opět zpravodajem pan Peterson. Pozměňovací návrh číslo 40, zahajuje hlasování. 40, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 11. Prosím. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 13. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 16. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 17, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrhy 18 a 42. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 19. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 20. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 21. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 45. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 46. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 47. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 48. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 49. Prosím. Končím hlasování. Schváleno číslo 50. Prosím. Končím hlasování. Schváleno číslo 51. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 52. Můžete hlasovat. Schváleno. Eh, konec hlasování, zamítnuto. Zamítnuto. Nyní 23 a 53 dohromady. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 55, prosím. Končím hlasování. Schváleno. 56. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. 57. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 58. Prosím. Končím hlasování. Schváleno. 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 60. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 24. Prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 25 a 61 dohromady. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní preambule, pozměňovací návrh číslo 27, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 1. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 2, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Návrhy 3 a 28 společně, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 29. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní čtyřka a třicítka společně, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 31. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. 6 a 32 společně, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 33. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh číslo 7. Prosím. Končím hlasování. Schváleno. 34. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh číslo 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 37. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 38. Prosím. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 39, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A závěrečné minovité hlasování můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno 26 pro, 14 proti, jeden z vás se zdržel. Minutku, vteřinku, počkáme, než si najdu další hlasovací seznam. A je to pouze jedno hlasování. Spravodajem je zde pan Bony. Je to pozměnění nařízení o výměně informací systému včasného varování a postupu pro posuzování rizik nových psychoaktivních látek a můžete začít hlasovat. Končím hlasování schváleno 39 pro, jeden proti, jeden z vás se zdržel, panu Bonimu blahopřejeme. A je to součástí celkového balíčku spolu s tím dalším hlasováním o zprávě paní zpravodajky Teres Jiménez Behril Barrio o obdobném tématu. Týká se minimálního ustanovení, které se týká znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti dovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy. Opět jmenovité hlasování a můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno 39 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme Tereze, která zde ale není. Um, Já teď musím přečíst takovou hodně nudnou věc, takže prosím o trpělivost. Jde o závěrečné hlasování, které se týká memoranda o porozumění mezi agenturou EULISA a Eurojustem. A já to všechno musím přečíst. 19. dubna bylo rozhodnuto o konzultaci Evropského eh, parlamentu o změně příslušného memoranda mezi Eulisou a Eurojustem a prováděcí rozhodnutí opatření na základě AKI, které se opírá o hlavu 6 smlouvy a je v souladu s judikaturou s judikaturou soudního dvora. My jsme měli od rady tři měsíce na to schválení a vzhledem k tomu, že ta lhůta byla velice krátká, tak jsme se rozhodli schválit memorandum s jednodušeným postupem. A to tedy bez pozměňovacích návrhů podle pravidla 50 odstavec 1. Jsou zde nějaké námitky? já jsem toho hodně eh, přeskočil toho textu, ale byl to takový kompromis mezi eh, přečtením toho textu a tím, abyste mě linčovali. Žádné námitky tedy nejsou, proto můžeme přijít k hlasování. Prosím, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 37 hlasů pro, jeden proti, dva se zdrželi, je to tady schváleno. Děkuji Tomasovi za uklidnění. Děkuji vám všem, vážení kolegové. Tím jsme ukončili část eh, našeho jednání, která se týkala hlasování. We will just pause. We have a... Dáme si chviličku přestávku. V 10.30 máme na programu bod číslo 12 a 13 s italským panem ministrem. Takže pokud zde nechcete zůstat, tak prosím tiše odejděte a v 10.30 opět zde. Děkuji kolegové.

Dear colleagues, we can, uh, if you would like to take your... Milí kolegové, kolegyně, prosím, abyste se posadili na svá místa, jsme připraveni na tento další bod našeho programu 12. a 13. Nejprve bych mezi námi přivítal Dominika Manzioniho, státního tajemníka pro ministerstvo vnitra Itálie. Jsem nesmírně rád, že nás pan eh, Manzioni mohl dneska navštívit na tuto výměnu názoru. Je to bod, který je spojen i s tou důležitou misi LIPE, která probíhala v 18. 21. dubna a týkala se migrace a azylu. Tato naše delegace, kterou vedla Barbara Kudrická a bývalý předseda našeho výboru Juan Fernando López Aguilar, ty se k nám přidají za chviličku, navštívili Itálii, jako jsem se zmínil, o tom 18. až 21. dubna. Byla to taková zjišťovací mise, zjiště situaci přímo na místě, ohledně implementace azylové a migrační politiky EU samozřejmě a zároveň legislativy a zjistit nějakou aktuální situaci na místě. Naši poslanci chtěli vidět, co se tam děje, samozřejmě navštívili různé recepční tábory, dále přístav vylodění, různé procedury, které se tam již aplikuje v rámci hotspotu. To byla Augusta a potom to byl ten hotspot v Pozalu. V průběhu mise delegace měla možnost sejít se se zástupci italských orgánů, mezinárodních orgánů, včetně UNHCR, Evropské komise, relevantních EU agentur, jakož i nevládních organizací. Samozřejmě, že poté poprosím kolegy, kteří se zúčastnili této mise, aby se k tomu vyjádřili. Delegace připravila mnoho závěrů, doporučení a my proto máme pocit, že je důležité, abychom vedli dialog s vámi. O k tomuto tématu jsem nesmírně rád, že jste mezi nás přišel. Maximálně budeme mít eh, určitý vymezený čas, takže já úvod zkrátím. Vím, že členové delegace jsou mezi námi, budou chtít vystoupit. Takže, pane ministře, jestli dovolíte, nejprve vaše myšlenky, prezentace, řekněme, víceméně stručně, aby mohlo dojít k diskuzi s našimi poslanci, jejich zkušenostmi, takže by možná ta výměna názoru byla pozitivnější, proto bych vás poprosil, je pouze, pouze úvodní slovo, úvodní vystoupení, to je pro nás jistě důležité, ohledně aktuální situace, jak to vypadá v těch hotspotech, jakým způsobem se na to díváte v Itálii a poté zahájíme diskuzi, jak vidíte, přichází další a další poslanci. Takže ještě jednou moc krát děkujeme za to, že jste mezi nás přišel. A vítáme vás, prosím, máte slovo. Eh, grazie, Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že jsem zde dnes mezi vámi a že budeme hovořit o těch zmiňovaných tématech. Musím říci, že výbor Libé poměrně nedávno navštívil Itálii a již jsme se setkali a řešili jsme celou řadu otázek spojených s tímto tématem. Zvlášť jsme se zaměřili na tři oblasti, které jsou pro nás zvláště důležité. Tím prvním je politika hotspotů. Výbor se přímo v terénu seznámil s tím, jak to funguje, protože navštívil hotspot v Augustě, tak také v Pocalu, ale v naší zemi jsou i další hotspoty a další připravujeme. Pokud jde o ty hotspoty a evropskou legislativu, ta to nějak příliš neupravuje. A neupravuje to ani legislativa mnoha členských států, ani ta italská. Nemáme specifickou legislativu o hotspotech. Nicméně ty uh, hotspoty nejsou podobné jiným přijímacím centrům, která máme na italském území, především na ostrovech, zvláště na Sicílii, ale nedávno například i v dalších regionech, v Apuli, v Kalábrii a v Kampánii. A naprostá většina těch eh, událostí a zákroků se děje v oblasti Středomoří a tím nejbližším nebo ty nejbližší eh, přístavy se nacházejí v těch eh, oblastech, které mají tedy středomořské pobřeží, protože ve středomoří eh, probíhá nejvíce těch záchranných operací, jak vojenských, tak například Guardia di Finanza, tak také operací ze strany nevládních organizací, což je téma, o kterém jsme také se zástupci výboru hovořili. A my jsme tedy ty hotspoty pojali jako běžná přijímací centra, ve kterých ale povinně dochází k zjišťování totožnosti. A to vede k řadě problémů v oblasti legislativní. Samozřejmě jednak eh, ta zjištění totožnosti musí proběhnout v určitém časovém okamžiku do určité lhůty a také z důvodů ústavních je třeba, pokud je ta lhuta překročena, tak to může jaksi jít k soudu. My jsme se snažili, aby ty hotspoty fungovaly také flexibilně, tak abychom měli také jakési mobilní hotspoty. A naše policejní složky dokáží již nyní zjištit totožnost všech osob, které se na našem území vylodí. Navzdory určitému zmatku nebo nejasností jde o velice přínosnou operaci. Za prvé, žádný přijímací mechanismus nebo žádná struktura pro příjem nemůže být připravena a zorganizována, pokud dopředu nevíme, kolik lidí a jací lidé budou přicházet. Za druhé, stále častěji jsme svědky toho, že je potřeba aby to přijímání bylo propojeno se zajištěním bezpečnosti. A to má samozřejmě také vliv na vývoj celé řady evropských programů, které prozatím, například ten program eh, relokací, nejsou plněny příliš uspokojivě. Nicméně již v nich je prostor pro to propojení s bezpečností a ta relokace, která již tak špatně funguje, bude fungovat ještě hůře, pokud vůbec nebudeme vědět, eh, s jakými lidmi máme co dočinění. A ty hotspoty měly sloužit právě k těmto účelům, zjišťování totožnosti a u nás tomu tak skutečně bylo, protože ty identifikace jsme zvládli téměř u všech lidí, kteří se na italské území dostali, tedy vylodili se. Jak víte, není jich málo, protože v loňském roce ještě ta středomořská cesta byla tou, kterou migranti nejvíce využívali, především z afrických zemí, eh, z jihu a ze západu Afriky a bylo jich nad 181 tisíc těch lidí. Další aspekt kterým jsme se zabývali, se týkal nevládních organizací. Jak víte, v naší zemi po slyšení některých soudců v parlamentu se začalo diskutovat o činnosti nevládních organizací. A má jeden eh, z našich výborů, výbor pro obranu v Senátu, dospěl k řadě závěrů a hovořil například také o tom, že činnost nevládních organizací, která je velice složitá, že se může přeměnit eh, v určitý humanitární kanál, který vlastně nahrazuje kroky, ke kterým by měly přistupovat jednotlivé státy. A já k tomu mohu velice jasně říct si svůj názor. V žádném případě bych eh, jednak nechtěl generalizovat, takže pokud existují nějaké nejasnosti, tak určitě prošetřeme to. Soudy by to měly prošetřit, případně přijmout nějaké represivní opatření, ale ta zodpovědnost je na těch jednotlivých organizacích a myslím si, že ve Středomoří tam není problém těch lidí, kteří zachraňují lidské životy. Ten problém je právní a v podstatě, že kdokoliv zachraňuje tak eh, nakonec ty lidi musí přivést do nějakého přístavu na Sicílii, případně na Sardínii, případně v Kampánii. A také chci říci, že to není strukturovaná odpověď. Já to příliš nechápu. My ve všech veřejných diskusích každý den říkáme, že migrace přestala být něčím výjimečným. Není to nějaká anomální výjimečná situace. Je to vlastně věc strukturální. A představa toho, že budou z jednoho břehu na druhý plout lodě, které se budou snažit zachraňovat životy, to v dlouhodobém horizontu si nelze představit přece takovéto řešení. To není strukturální řešení. A potom ještě třetí oblast, o které jsme diskutovali. V řadě bodů jsme se přitom shodli jak s italskými zástupci, tak také s přítelem Lopezem Aguilarem, který tehdy tu delegaci vedl. A to se týkalo reformy dublinského procesu kde jsme se shodli, a italská pozice zde zůstává nezměněná, že jsou zde takové tři kritické body, které jsou z pohledu Itálie nepřekročitelné. Za prvé, je tam řada kroků v tom, že spíše než aby to věc usnadnilo, tak to celý ten proces dále spíše komplikuje. Pak je tam ta otázka eh, těch zemí vstupu a potom je tam ta flexibilní solidarita, což je něco, co nechápu ani z toho lidského, ani z toho právnického pohledu. Prostě solidarita je solidarita. Jakmile k ní dáte nějaké adjektivum, tak přestane být solidaritou. Děkuji, pane předsedo, vám se, že jsem hovořil možná příliš dlouho. Vůbec ne, vůbec ne, je to pro nás opravdu nesmírně užitečné. Možná dojde právě k reakci ze strany kolegů, kteří navštívili Itálii. Pan López Aguilar, o tom jsem se zmínil, paní Kurdická, Kudryská, kteří vedli tuto delegaci. Vím, že jste se chtěl, chtěl jste se k tomu vyjádřit možná úplně na úvod trošku pohled z vaší strany, jak to celé vypadalo a tím bychom zahájili diskuzi a poté pan ministr by mohl reagovat na některé poznámky ze strany kolegů, takže prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane Mansion. Já se tady budu snažit hovořit anglicky, poté samozřejmě, co vám italsky poděkuji nejen eh, za eh, vaši spolupráci, ale také za váš eh, závazek tu situaci řešit, protože je skutečně velice bolestivá a závažná. A vedlo to také k tomu, že jsme tam vedli tu zmiňovanou delegaci, které jsem měl tu čest eh, předsedat. Eh, a nyní přejdu do angličtiny, protože jsem si poznámky eh, napsal anglicky. Well, thank you. Děkuji. Rád bych poděkoval všem poslancům, kolegům a především italským orgánům. A to skutečně platí, protože ta naše delegace, která navštívila Itálii, <clears throat> zahrnovala členy napříč politickým spektrem našeho parlamentu. Situace skutečně vyžadovala přeskum přímo na místě. Zkušenosti naší delegace, dovolil bych si říci, jsou opravdu oči otvírající a opravdu takové vlastně nejkvalitnější z těch, kterých já jsem se zúčastnila jakožto poslanec Evropského parlamentu. hlavním úkolem bylo setkat se s úřady, kteří se zabývají řízením uprchlické krize. na jedné z nejzranitelnějších hranic, externích hranic Evropské unie, italské hranice, jsou právě takovými hranicemi a zároveň samozřejmě ostrovní státy a poté konkrétně ty hotspoty. Já bych rád zdůraznil důležitost výměny názoru, která se probíhala. My jsme vedli dlouhou, opravdu hloubkovou uh, diskuzi v Katání s orgány, které jsou činné při vymáhání práva. Bylo to opravdu úžasné. My jsme se snažili získat veškeré informace ohledně akcí, které vedou italské orgány v tomto ohledu a rád bych eh, řekl, že s vámi souhlasím, solidarita je zapotřebí. Já jsem na tom trval v průběhu mé práce v našem výboru. Vždycky jsem tvrdil, že po Lisabonské smlouvy a na základě článku 80 eh, už solidarita není pouhým zbožným přáním. Vidíme zde ovšem mnoho členských států, které nejsou ochotny přispět svým dílem do mlína vůči Itálii, vůči Řecku, ale především teda vůči Itálii. Po všech těch následcích, které byly asi předvydatelné toho takzvaného dílu mezi EU a Tureckem. Protože to znamenalo opravdu obrat o 180 stupňů, pokud je o nelegální akce mafie přes Itálii, Středomoří, Liby, do Libie, to skutečně je peklo. Takže na závěr pouze několik poznámek. Za nás, kteří jsme se zúčastnili této delegace, rád bych opravdu ještě jednou jasně poděkoval vašim orgánům, našim agenturám v Ponzálu, v Augustě nevládním organizacím, dobrovolníkům za jejich obrovskou zaangažovanost, nejenom pokud jde o pochopení celé problematiky, ale řízení uprchlické krize v Itálii. Druhá věc. My samozřejmě eh, vidíme, jak celá ta situace je obtížná, registrování, zpracování, příjem takového obrovského počtu uprchlíků v těch nejdůležitějších stupních místech do Evropské unie a skutečně to úsilí a oběti na straně italských orgánů jsou neuvěřitelné. Ovšem je jasné například, že i legislativa, pokud jde o mladistvé bez doprovodu, by byla krokem správným směrem. Toto je velice důležité především vzhledem k tomu eh, obrovskému počtu těchto dětí bez doprovodu, to jsou ty nejzranitelnější osoby mnoho orgánů, místního orgánu, justice, čelí obrovským problémům, různým překážkám, omezením, politika nedostatečných rozpočtů, škrtů. To znamená, že země, které čelí těmto výzvám, že tyto země dělají práci, kterou na nich požaduje Evropská unie na těchto externích hranicích, ovšem s čím dál tím menšími finančními prostředky a to je neakceptovatelné. Čili musíme na to reagovat nejenom na evropské úrovni, ale i pokud jde o nový tvar těchto politik. Dublinské nařízení samozřejmě v tomto ohledu musí být reformováno hotspoty, identifikace zranitelných osob, rodinné svazky. To vše musí být ehm, posíleno, zlepšeno, ehm, právo na rodinný život, transfery efektivním způsobem, které budou respektovat ehm, práva rodin a především dětí. To musí být posíleno, jakože například určité poručnictví těchto migračních, migrujících dětí. Ty děti prostě jsou prioritou děti migrantů a poté ochrana, kterou by měla Evropa poskytnout. Dále je to relokace uprchlíků, azylantů, to vidíme mezi jednotlivými státy, to, to je nedostatečné, to je něco šíleného. Vidíme nedostatečnou ochotu, někteří se sice zavázali k určitým číslům na radě, v závěrech rady a okamžitě po skončení rady popřeli tyto vlády jednotlivých členských států, že vůbec se k těmto číslům zavázali. A dále je zde potřeba obrovských rozsáhlých operací na moři. To jsme viděli, jak e, omezené jsou tyto možnosti v důsledku nedostatečných prostředků. A já trvám na tom, že zde musí být e, vytvořena legální cesta vstupu do Evropské unie, abychom zabránili aktivitám mafie jediná cesta k alternativnímu řešení je Samozřejmě víme, že tito lidé jsou v tak zoupalé situaci, že se sami vydávají do rukou mafie a jediná cesta, jak proti tomu bojovat, je vytvořit legální bezpečné cesty do Evropy. Přesidlování těchto lidí, to musí být rovněž posíleno, zlepšeno. Členové delegace dospěli k závěru, že Itálie opravdu čelí obrovskému tlaku. Břem, je to břemeno, které prostě by měla řešit celá Evropa. Měl by to být takový budíček pro celou Evropu k solidárnějšímu přístupu a férovějšímu, spravedlivějšímu sdílení této odpovědnosti děkujeme, říká pan předseda. A samozřejmě, že poprosím i ostatní kolegy, kteří se zúčastnili, tak se máme zde dlouhý seznam. Samozřejmě Barbara Kudryska, Barbara Spinelli, Cecil Kienge a tak dále a tak dále. Pan Škripek, pan Korlieze. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Já, víte, já bych ráda řekla, že Souhlasím úplně se vším, o čem se zmínil pan kolega před chviličkou. Opravdu souhlasím úplně se všemi závěry, které jsme společně zahrnuli do zprávy o našem pobytu na Sicílii. Možná ještě jednu věc. Ráda bych zopakovala to, že mě nesmírně, nesmírně mile překvapila angažovanost italských úřadů a jejich nesmírně kvalitní způsob řízení tohoto problému. Já vím, že to trvalo docela dlouho, než skutečně došlo k takové situaci, kde vlastně téměř každý člověk, který se dostane na území Itálie, je zaregistrován. To je podle mého názoru obrovský úspěch. Zatímco ke všem těm závěrům, o kterých se zmínil pan kolega před chviličkou, jestli dovolíte ještě tři dotazy z mé strany. Protože po této návštěvě se neustále těmito otázkami zabývám, nedají mi spát. První se týká právní problematiky. Mimo organizace, UNHCR tvrdí, že ta nová legislativa, která reguluje proceduru, která umožňuje uznání statutu uprchlíka, že to určitým způsobem omezuje práva subjektu v této oblasti. Soudy totiž využívají pouze určité nahrávky a nemají možnost přímého kontaktu s tímto žadatelem, kde žadatel se nemůže dostat před soud a popsat svou situaci. Proto bych se ráda zeptala, jak to vypadá s tímto ústavním problémem, tato práva žadatelů o azyl, nebo lidí, kteří žádají o jinou mezinárodní ochranu, jsou jejich práva narušována? Já vím, že je to určité dilema mezi efektivním, účinným, rychlým registrováním těchto osob a zároveň potvrzením a zjištěním toho, zda mají právo požádat o azyl. A samozřejmě na druhé straně zase ale musíme dodržovat veškeré standardy a normy, které pokrývají práva člověka. A druhý problém, o kterém jsem se ráda, bych se ráda zmínila, je problém spolupráce mezi vládními a nevládními organizacemi. Na mnoha úrovních jsme viděli, jak úžasně místní orgány, vládní orgány spolupracují s nevládními organizacemi. Blahopřeji vám, protože to je opravdu úžasné, úžasný výsledek. Proto nechápu, jak je možné, že došlo k takové situaci, kde probíhá řízení proti jedné takové nevládní organizaci, která se rovněž snaží pomáhat v oblasti migrace. Jak je možné, že se nepovedlo společné, dosáhnout společných kroků i v této oblasti? Itálie je země, kde takový příklad spolupráce bychom poté mohli ukazovat v celé Evropě jako jeden z nejkvalitnějších, především v těch zemích, které nechtějí přijímat eh, migranty či uprchlíky. Čili otázka zní, jak je možné, že se tato spolupráce nedaří že tam dochází opravdu k takovým zájemným nárokům a problémům mezi těmito orgány. Třetí otázka a problém. Souhlasím s tím, co řekl pan kolega před chviličkou, a to v tom, že nyní máme největší problém, pokud jde o ten vhodný způsob relokace a že je samozřejmě velice negativní to, že některé země odmítají přijímat tyto relokované osoby. Měli bychom asi hledat prostředky, které by umožnily něco takového zlepšit, ale zároveň na druhé straně mám takový pocit, že systém relokace v Itálii je trochu komplikovaný, a vede to k tomu, že nedochází k velkému počtu těchto relokovaných, přesídlených osob. V čem je ten problém, pane ministře? Je to skutečně pouze problém těch zemí, jež by měly přijímat tyto přesídlené osoby, relokované osoby, nebo je to i tom, že vy máte určité konkrétní překážky u vás na vaší straně italských orgánů. A pokud jde o dublinské nařízení, toho se zdržím, protože o tom už se zmínil kolega. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme a nyní Barbara Spinelli. Děkuji panu doktoru Mancionemu za prezentaci, především za ta vaše závěrečná slova o té flexibilní solidaritě a o problematice Dublinu. Já bych chtěla poděkovat také sekretariátu výboru pro občanské svobody za výbornou zprávu, kterou zpracoval z té naší mise. A ráda bych se soustředila na několik konkrétních bodů, o kterých částečně již hovořila Barbara. Jednak ty nevládní organizace. Ono se o nich hodně hovořilo v Itálii, nejen s prokurátorem Zuckerem z Katánie, ale také s těmi nevládními organizacemi samotnými. Já bych eh, chtěla, abychom nějak zabránili tomu, že ty činnosti o nevládních organizacích budeme považovat za něco, co by mohlo vytvořit nějaký nepříliš vhodný humanitární kanál. Podle mého názoru se sem nebezpečně zavádí myšlenka, že je zde jakýsi nový legitimní koncept. Search and rescue který je nelegální. Ale to je jaksi rozpor sám o sobě, protože search and rescue je, to je něco, co je v každém případě v souladu se zákonem. Podobně jako ta solidarita. Nelze kombinovat solidaritu s flexibilitou. Stejně tak search and rescue. Ty záchranné operace jsou vždy v souladu se zákonem. A dosud, jak říkala samotná Guardia di Finance, neexistují žádné důkazy toho, že by tam probíhalo něco nelegálního. Já bych nechtěla, abychom hovořili o mafii, když proto nemáme žádné důkazy. Byť samozřejmě prokurátoři mají v boji s mafií velké zkušenosti. Další věc, o které se během mise diskutovalo, to je nový návrh italského zákona boje proti nelegální migraci. A kolegyně Barbara již hovořila o tom, že zde existují velké pochybnosti, zda je ten zákon správný z hlediska ústavy protože tam vlastně není ten přímý kontakt se soudcem, jsou tam pouze ty video rozhovory, ale také tam vlastně vůbec není ten první stupeň v soudu. Což velice závažným způsobem podle mnoha odborníků ohrožuje rovnost občanů před zákonem. O jednom zákonu jsme velice pozitivně diskutovali i s těmi nevládními organizacemi, a to je zákon, který se týká nedoprovázených nezletilců, zákon ZAMPA. To je zákon, který byl připraven na základě spolupráce nebo přispění nevládních organizací a je to velice dobrý a přínosný zákon. Třetí věc, kterou bych ráda zmínila, to jsou bilaterální dohody mezi Itálií a Líbií. Často i v tomto parlamentu jsou tyto dohody chváleny, oceňovány. Já bych eh, zde chtěla říci to, co jsem slyšela v Itálii od nevládních organizací a také od eh, Úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky UNHCR. Oni tam hodně zdůrazňují to, že Libie už není pouze transitní zemí, ale je to země, ze které lidé přímo odcházejí, protože tam již neexistuje stát. A nejsou tam respektována lidská práva. Vytvářejí se tam tábory, které byly popsány jako tábory koncentrační. Chtěla bych panu Mancionemu ještě připomenout, že ty problémy s těmi libijskými dohodami, to již trvá dlouho, protože Štrasburský soud již jednou v případě Hirsi odsoudil Itálii za to, že odmítá nebo odmítala v roce 2009 uprchlíky z Itálie. A to poté, co Berlusconi s Kadáfím uzavřeli určitou dohodu. Je to tedy problém, který se tahne v Itálii již dlouho, již z dob Berlusconiho a Kadáfího. Čtvrtý bod, hotspoty. Stotožňování lidí dosáhla opravdu téměř 100 Odebírání otisků prstů ale často probíhá Eh, za určitého násilí, o tom hovoří Amnesty International, byť to italské úřady popírají. A pokud jde o relokaci, přemístování, o té samozřejmě můžeme negativně hovořit dlouho, ale já si myslím, že pokud se nereformuje Dublin, tak ta relokace samotná je jakýsi klamný cíl. A pokud jde o Itálii, mám zde jeden jediný údaj v roce 2015 až 2016, a už končím, Klode. Takže v roce 2015 až 2016 došlo v rámci k Dublinu, to znamená, migranti dojeli do Itálie, vrátili, potom šli někam do Evropy, pak se vrátili do Itálie a tam došlo k 50, k 5049 takovýmto přesunům. A pokud jde o přesídlení, resettlement, těch osob bylo 3936, což znamená, že do Itálie se vlastně vrátilo více lidí, než bylo z Itálie přesídleno. Pokud ten Dublin nereformujeme, tak ta relokace prostě nebude fungovat ona sice bude provedena, ale prakticky se to nějak neprojeví. Já bych se chtěla zeptat, co italská vláda navrhuje udělat v reformě Dublinu? Zda opravdu chce zajít až k vetu v radě. Děkuji. that's a very good question. no to je velice dobrá otázka, co se bude dít v radě ke konci ohledně Dublinu. Děkuji, kolegové. Já vím, že máte hodně co říci, ale možná by pomohlo, kdybyste se omezili na tři až čtyři minuty, abychom také měli čas na reakci pana ministra. Cecil Kenge, prosím. Děkuji, Claude. Děkuji také panu státnímu tajemníku Mancionemu za velice stručnou ale přínosnou syntézu naší, naší návštěvy. Já jsem se také zúčastnila té mise, souhlasím se vším, co zde dosud zaznělo a především také s tím, co říkal Juan Fernando, protože ta mise byla opravdu velice významná, protože jsme v terénu viděli to, co zde vidíme pouze v knihách, a my se zde zaměřujeme pouze na ty zákony, na tu legislativu, ale je třeba jít do terénu a vidět, jak solidarita skutečně funguje. My jsme navštívili hotspoty, zabývali jsme se problematikou nevládních organizací a reformou Dublinu. Vše v rámci té velice důležité zásady solidarity. My jsme se zabývali tím, jak se ta solidarita projevuje v terénu. A byli jsme svědky velkého úsilí Itálie. Článek číslo 80 a fungování Evropské unie hovoří o solidaritě a rovném eh, rozdělení zodpovědnosti i ve finanční oblasti. Ale v realitě, v terénu, se tímto článkem ze smlouvy neřídíme. Ten jev migrace v některých případech eh, je tedy velice rozšířený a někdy tam dochází i k náhlým krizovým situacím a těm prostě jeden členský stát nemůže čelit sám. Hovořilo se zde o tom stotožňování že dospívá 100%. To je sice skvělé, ale to nestačí. My potřebujeme lidi hledat a zachraňovat. A potom je zde s tím tedy spojeno to téma nevládních e, organizací, které říkají, že je potřeba mít nová pravidla, která zaručí, že nevládní organizace budou moci působit a že budou moci působit i další složky, které ve Středomoří způsobí a překlenou tu mezeru, tedy tu určitou nečinnost státních orgánů. A také já, jakožto evropský občan, jsem eh, navrhla na cenu evropského eh, občana eh, jednoho rybáře, protože si myslím, že je velice důležité, aby si Evropa uvědomila, co tito lidé dělají, že oni vlastně nahrazují tu činnost státních orgánů a tito lidé musí být chráněni a neměli bychom na ně útočit. A pokud jde o reformu Dublinu, chtěla bych eh, pana státního tajemníka ujistit o tom, že my na tom usilovně pracujeme, reaguje tím také na určité kritiky, které zde zazněly, ale my jsme v Itálii se zabývali nebo navštívili jsme i ta přijímací centra a viděli jsme skutečně, že solidarita je v krizi, protože řada členských států si prostě řekne, že nikoho přijímat nebude. My jsme tam hovořili i s ženami, s opuštěnými dětmi a členské státy si prostě jen tak vybírají, koho by chtěli vybrat, byť ty osoby odpovídají všem kritériím pro přijímání. A toto musíme velice jasně odsoudit. Protože pokud ta solidarita nefunguje, tak Itálie a Řecko jsou na kolenou. Myslím si, že tedy ty nevládní organizace musíme nejen podpořit, ale musíme jejich činnost doplňovat a musíme také zlepšit legislativu, Musíme do toho více zapojit také naši zahraniční politiku. A celkově je prostě třeba přijmout celistvý, holistický přístup k řešení této krize. Musíme se snažit reagovat také na ty prvotní příčiny, které nutí lidi k migraci. Musíme se samozřejmě zaměřit i na nedoprovázené nezletilé, ale také na ženy, se kterými je obchodováno. My se musíme snažit doprovázet ženy od okamžiku, kdy k nám přijdou, tak až po jejich konečnou integraci, především tak, aby se nestávaly obětí obchodování s lidmi. Děkuji. Thank you, Cecil. No. Děkuji, Cecil. Teď pan Škripek, prosím. Děkuji. Pane Mancione, děkuji moc krát, že jste mezi nás přišel. A já bych vám chtěl vyjádřit díky za tu misi, která byla z vaší strany velice dobře zorganizovaná, ale děkuji i sekretariátu Libe, protože všechno probíhalo naprosto hladce, měli jsme dobře zajištěnou dopravu, absolvovali jsme celou řadu schůzek se státními zástupci a se starosty měst. Bylo to velice plodné a poučné. Hodně jsme toho viděli a eh, mě zarazila ta dobrá spolupráce mezi všemi eh, zapojenými agenturami. To bylo v podstatě příkladné, eh, zejména v sídle Frontexu bylo úžasné sledovat tu spolupráci mezi všemi silami různých členských států, které se účastní operací. Takže si myslím, že to byl plodně strávený čas a zejména v přístavech jsme se potkali s mnoha Maročany, eh, kteří nedávno eh, připluli a byli vzati ne někam do vazby, nebyli zadrženi, ale byli zkrátka pod dohledem policejních jednotek a jejich počty byly poměrně vysoké a je to nejčastější národnost, která je pravidelně navracená. Ale i když by byli vraceni, tak naprostá většina eh, z nich, naprostá většina těch ostatních má eh, žádost eh, mezinárodní ochranu a tady a jsme zjistili, a to je zaražející, že počet příchozích je velice vysoký z Bangladeše a z Nigérie oproti ostatním členským státům. Takže má otázka je, jak dobře informujeme o tom, co se v těchto zemích děje. My jsme dostali statistiky, podle kterých Přicházejí eh, i národnosti ze subsaharské Afriky, zatímco jiní zase říkají, že až 60 národností ze subsaharské části Afriky, jiní 30. Takže eh, zaznamenali jsme nějakou změnu. Z Pakistánu je to jeden až pět lidí, nejsou tam Syřané, nejsou tam Iráčané. Došlo k obrovské změně těch toků změně toho, odkud to lidé pocházejí. Já si myslím, že se nad tím musíme zamyslet, co s tím dělat a jakým způsobem zaměřit pozornost. To zádržné centrum Kostanuovo, tam eh, odvádějí skvělou práci, probíhají tam eh, jazykové kurzy, kde se lidé učí psát a číst. a mají k dispozici další velice kvalitní služby, ale zjistili jsme, že toto centrum možná bude zavřeno kvůli údajně strukturálním faktorům. Tak to bylo vyjádřeno. A někteří kolegové říkají, že bychom se měli tedy vyhýbat jakýmkoliv podezřením na zapojení mafie nebo čehokoliv nekalého, ale každopádně zatímhle to vypadá, že něco je. Protože jaksi není kouře bez ohně a my jsme slyšeli, že probíhá vyšetřování v této oblasti. Takže mohl bych vás požádat o podrobnosti toho, jak je toto centrum provozováno. A pak jsme nenavštívili další centrum, eh, o kterém se psalo, že tam pracují pašeráci lidí. Což je věc, která samozřejmě naprosto nepřipadá v úvahu. Takže tam to druhé centrum je zcela mimo kontrolu. Takže prosím, máte nějaké informace? Protože tam může docházet k obrovskému zneužívání peněz z Evropské unie. Potom ten Potom je tu faktor e, Libie, kde mají pašeráci lidí naprostou svobodu, mohou si dělat, co chtějí. Lidé z nevládních organizací nám dali videozáznamy, nahrávky opravdu zvěrstev, které se tam odehrávají. A mnozí lidé o tom vědí. Uvědomujeme si, jakou zátěž představují tyto nově příchozí na vaši infrastrukturu a vážíme si vaší tvrdé práce, protože jsem opravdu žasl nad tím, jak je ten proces dobře organizovaný. A právě teď se počet lidí na střed, středozemní trase bude velice navyšovat, takže vám moc krát děkuji. Pan Poljeři, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat panu Mancionemu za jeho úvodní slovo. Děkuji také Barbaře a panu Lopezi Aguilarovi za vedení té mise, která byla určitě velice přínosná. Myslím si, že to vedli velice vyváženě a že vyvážená je i ta závěrečná zpráva. Ta návštěva byla velmi přínosná především pro kolegy, kteří nepochází ze Sicílie nebo z Itálie a udělali jsme si obrázek eh, o tom, jak ten italský systém funguje. Viděli jsme, že je posílen, že byla posílena jednak eh, ta bezpečnostní složka a jednak i ta přijímací centra. A eh, města Ragusa a Syrakusa jasně, eh, eh, jak si poskytli zprávu o tom etnickém složení těch uprchlíků. Především po uzavření dohody eh, s Tureckem se ukázalo, že například Eritrejci tvoří v současnosti 5 na celém v celé Itálii jsou to 3 Počet Syřanů ten dospěl téměř k nule. A pokud jde o relokaci, tak eh, jak víme, tak relokovat je možné pouze občany lidí, eh, občany zemí, eh, kde tedy to procento příchozích je nad 75%. Takže ta relokace tam samozřejmě můžeme velmi kritizovat to, že členské státy neplní své závazky, ale také to trošku závisí na těch migračních tocích a na tom, že do Itálie přicházejí lidé jiných národností a etnik, než kteří přicházeli z Turecka. Já si myslím, že je třeba nařízení Dublin 3 i z těchto důvodů změnit a doufám, že k tomu zodpovědně přistoupí všechny členské státy. Ta změna ale musí být radikální, nikoli pouze částečná. A poslední věc, to je ta vyhláška Minity od eh, extrémní pravice v Itálii. Já si myslím, že tento dekret eh, reaguje na určité potřeby, které jsou spojené s eh, tou čekací dobou u italských soudů a žadatelé o azyl nemají právo na, na ten pobyt v Itálii a oni vlastně po tři roky zůstávají na italském území vlastně na náklady státu. Takže ten dekret Minity představuje určitý pokrok a řeší specificky italskou anomální situaci. A pak mám ještě dotaz na pana Mancioneho, kolik Itálie celkově utrácí za ten přijímací systém. Hovoří se o 4,6 miliardách euro na tento rok, což je samozřejmě odhad, a také kolik peněz Evropská unie Itálii poskytuje na zvládání migračních toků, což samozřejmě není italský, ale evropský problém. Grazie, grazie. Pani Činiči, děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda poděkovala panu Mancionemu za jeho dnešní přítomnost a za poskytnutí úvodu k naší diskusi. Chtěla bych ocenit všechny kolegy, kteří se konstruktivně zúčastnili té mise do Itálie. Chtěla bych poděkovat také kolegům za jejich eh, svědectví z té mise. Myslím si, že z toho jasně vyplynulo, jaké úsilí podniká celá Itálie, ale především eh, Sicílie. My jsme upravili legislativu, jednak máme ten dekret Minity a jednak jsme upravili legislativu týkající se nedoprovázených nezletilců. A také ty hotspoty byly především na Sicílii upraveny tak, aby lépe vyhovovaly těm úkolům, ke kterým jsou určeny. Hovořilo se zde již o problematice nedoprovázených nezletilců, kde se ta situace podařila i legislativně zlepšit a samozřejmě se zlepšila i díky občanům, díky ochotným občanům, nevládním organizacím, charitativním organizacím, kteří dokázali ty mladé lidi přijmout a snaží se je integrovat. Chtěla bych poděkovat kolegům, kteří zde dnes pohovořili o tom, jaká je situace v realitě. Já samozřejmě jako Sicilanka to velice dobře znám, ale bylo by dobré, aby se s tím seznámili i kolegové z dalších zemí. Hovořilo se zde o tom, že migrace se stala humanitární krizí, která potřebuje strukturální a strukturované reakce a je třeba, aby se do toho zapojili všechny země, protože ty, to překrásné sosilské pobřeží, to je hranicí evropskou, to není pouze hranice Itálie či Sicílie. Já si myslím, jak jste již zaznělo, a já s tím mohu pouze souhlasit, že je potřeba reformovat asilový systém. Je třeba především reformovat dublinské nařízení, protože to bylo vlastně navrženo tak, že v současnosti stále ještě klade tu hlavní zodpovědnost za ty země, které již nyní mají obrovskou zodpovědnost za to přijímání uprchlíků. A myslím si, že je třeba prioritně v rámci té reformy řešit otázku nezletilých osob, protože ty jsou nejvíce ohroženy protože v první řadě jsou to děti a potom teprve jsou to migranti. Je třeba jim zajistit maximální ochranu. Také zde bylo několikrát zmiňováno, že je třeba solidarity, ale nestačí pouze solidarita. Všechny evropské země musí přijmout svou zodpovědnost při řešení tohoto problému, který se dotýká všech evropských zemí. Nemůžeme v tom Itálii nechat, nemůžeme v tom Řecko nechat samotné. Je potřeba, aby se všechny země ujaly části své zodpovědnosti při řešení tohoto problému. A podle mého názoru je třeba také připravit ty legální cesty, kterými se lidé budou moci do Evropy dostávat. Je také třeba zvýšit eh, boj proti nelegální migraci. Je třeba, abychom měli konkrétní operativní opatření i odpovídající legislativu. Bylo by velice smutné, pokud by v rámci té solidarity a sdílené odpovědnosti, pokud bychom museli vůči některým státům uplatňovat eh, sankce. To si myslím, že by skutečně bylo velmi nepříjemné byla by to škoda. Ana Gomez, please. Yes, I join, uh... Děkuji. Já bych se chtěla připojit k kolegům, kteří byli na té misi a chválí italské eh, úřady za to, co dělají. Minulou sobotu jsem byla na lodi San Giusto která se účastní eh, operace Sofia a která eh, velí ostatním lodím z, operace Sofia. Bylo to na Maltě v rámci eh, evropsko-americké delegace, která se účastnila také 11 kongresmanů z USA. A můžeme potvrdit, že lidé přicházejí převážně z Bangladeše, z Nigérie a z Maroka, což vypovídá o mnohem. Znamená to, že Evropská unie nemůže pokračovat v těch politikách, které provozuje nyní s, ekonomickou politikou v těchto zemích, protože ta je úzce svázaná s tímto přítokem lidí. A samozřejmě mohu potvrdit, že navzdory tomu, že naše vlády říkají, že všechno je připravené, že všechno je hotové, včetně operace Sofia k tomu, abychom narušili obchodní modely pašeráků, tak přitom ten obchodní model pašeráků přiživujeme, protože dokud nebudou existovat bezpečné a legální cesty neboli kontrolované cesty eh, pro tyto lidi, aby mohli přijít jako eh, uprchlíci nebo migranti, tak budeme přiživovat jejich biznis. To si musíme jasně uvědomovat a ten biznis se eh, značně proměnil a přizpůsobil se okolnostem nejenom balkanské trasy, ale eh, i ty eh, lodě se změnily. Teď jsou to gumové čluny, které se vyrábějí v Číně a exportují se přes Turecko do Libie a Egypta a potom jsou na nich lidé v ještě horších podmínkách. Itálie má systém pro bezpečný legální vstup, což jsou humanitární víza. Ale tohle by mělo probíhat na evropské úrovni. O tím bychom sebrali pašerákům lidí vítr z plachet, zničili bychom jejich biznis. Jenomže to nejde, protože není žádná solidarita, jak říkal pan Mancione. Neexistuje solidarita. Ano, Dublin nefunguje a ani relokace nefunguje. Vezměte si mou zemi, Portugalsko, eh, které přijalo více než tisíc osob eh, za minulý rok z Itálie a Řecka. Nicméně 40% těch relokovaných lidí eh, zmizelo za méně než měsíc protože už byli organizovaní a šli tam, kam původně chtěli jít, kde měli příbuzné neboli do Německa. Takže musí, děkujeme za tu podporu, nicméně oni byli už předem organizovaní. Čím více jich necháme v táborech, někde kdekoliv v Řecku, v Itálii, tím víc času budou mít se zorganizovat prostřednictvím těch špašeráků k tomu, aby se dostali do své původně zamýšlené destinace. A teď hovořím o těch skutečných uprchlících, především Iráčanech a Syřanech což ale není ta kategorie, která se teď tolik zvětšila v Itálii. A sdílím obavy, které to byly vysloveny. Já jsem včera dostala tuto zprávu od Refugees International, kteří pořádali rozhovory s migranty v Itálii a dospěli k závěru, že situace v hotspotech je strašlivá a musíme uspořádat specifickou misi, a to pak ještě navrhnu písemně, misi zacílenou cíleně na hotspoty a na situaci žen a dětí v hotspotech, kteří které jsou oběťmi sexuálního eh, násilí a znásilňování. A které nedostávají psychologickou a lékařskou pomoc, kterou potřebují v hotspotech. Chtěl bych se zeptat na Libii, pane Mancione. Já jsem naprosto proti externalizace našich eh, kompetencí. Já odmítám eh, Evropskou dohodu s Tureckem, která je pro mě skandální. Eh, Nils Musnix, komisař pro lidská práva Rady Evropy, včera vyslovil obavu z kolektivního vyhošťování žadatelů o azyl z Řecka do Turecka ale také mi dělá značnou starost to, co se děje s Libií. Protože já jsem byla v zádržných centrech v Libii v Kadáfího časech a také v časech války, která svrhla Kadáfího. A vím, že tato centra jsou nyní ještě horší, protože to jsou zkrátka otrocké tábory, kde dochází k mučení. Takže pokud chceme jakýmkoliv způsobem tvrdit, že eh, tohle je externalizace našich kompetencí, tak se provinujeme obrovským porušováním lidských práv. A eh, Není možné řešit problém migrantů v Libii, dokud v Libii nebude nějaká vláda. Musíme pro vládu v Libii udělat mnohem více, aby fungoval stát, protože tady nejde o nějaké zabezpečení moří. To by nefungovalo, lidé přijdou odinut. Takže je absurdní, pokud bychom se něčím takovým eh, provinili, pokud bychom se stali spoluviníky. Myslíte si, že mnoho lidí bylo opravdu navráceno členskými státy, které jsou v první linii, jako Itálie? To je moje otázka ještě. Děkuji a poslední dva řečníci, pan Kester a paní Lauristin. Dvě až tři minuty, kolegové, prosím, aby pan ministr měl ještě čas na odpověď na vaše velice podnětné dotazy. Takže pan Kester, prosím. Děkuji vám, pane ministře, za váš projev. Nejprve bych chtěl vysložit, vyslovit hluboký respekt italským úřadům za, ty, za to úsilí, které vyvíjí, aby zvládali humanitární krizi. Já mám dvě připomínky. To první, máme pořád ještě situaci, kdy se topí uprchlíci ve středozemním moři. Dnes už je to asi 1600 osob za letošní rok. Vznikl program eh, Mare Nostrum, eh, ale kvůli nesolidaritě občasných, ostatních členských států nemohl pokračovat. Vím, že italská vláda se stále snaží eh, mnoho lidí zachraňovat. Mohl byste udat nějaké číslo, kolik lidí zachrání tato iniciativa italské vlády? Vidíte e, nějakou možnost nalézt od ostatních členských států podporu pro eh, systematickou strukturu zachraňování lidí na moři, aby konečně skončila tato katastrofa, kdy na hranicích Evropské unie se topí lidi. To je podle mého názoru jedna z největších katastrof, se kterou je momentálně EU konfrontovaná. Eh, toto umírání ve středozemním moři musí konečně přestat, eh, protože tak trochu si na to vzvykáme. Já si dobře pamatuji v roce 2000 2015, když utonuli uprchlíci u Lampeduzy, tak jsme tady měli minutu ticha, ale mezi tím eh, dál umírají lidi ve středozemním moři a už to bychom ani neměli čas na všechny ty minuty ticha. Eh, takže to je obrovská katastrofa a e, dochází tedy k porušování lidských práv, ale já mám pocit, že i vůči našim vlastním občanům nejsme schopni e, zajišťovat e, lidská práva. A potom druhá věc. Vy jste hovořil o flexibilní solidaritě. Eh, já si myslím, eh, že bychom se měli zamyslet nad jiným eh, konceptem, abychom přiměli ostatní členské státy k přijímání uprchlíků. Měli bychom uvažovat o tom, jak vytvořit nějaký systém pobídek pro regiony a města, aby byly ochotné po celé Evropě přijímat uprchlíky. Museli bychom možná v Evropské unii vytvořit nějaký fond, nějaký program humanitárních investic, ve kterém města a regiony by mohly žádat žádat o podporu, eh, o investice do vybudování sociálního bydlení, o investice do vzdělání, což by přispělo k tomu, že by se investovalo do uprchlíků, ale zároveň by to byl příspěvek k podpoře domácího obyvatelstva, eh, které by tam našlo pracovní místa a tak dále. Neměli bychom takovýto program v Evropské unii vytvořit, eh, aby se přerozdělování uprchlíků nějakým způsobem rozběhlo? Děkuji a na závěr Mario, prosím. Děkuji za slovo. Souhlasím s panem Kösterem o tom, že potřebuje mít koncentrovanější, organizovanější pomoc ze strany EU, právě ten fond, o kterém se se zmínil. A všechny zdroje k dispozici, které by umožnily humánnější situaci v hotspotech, lepší přípravu, vzdělávání dětí, především, ale nejenom. Takže bych ráda poděkovala za tuto zprávu. Mám Vidím zde v podstatě vlastně i potvrzení té otázky, kterou mám. Když se podíváme na ta čísla, relokace z Itálii, porovnání s Řeckem, to je opravdu zarážející, že v Řecku je toto číslo vyšší než v Itálii. V Estonsku například naše ministerstvo které aktivně hledá dialog Řeckem a Itálii. To znamená, že máme i uprchlíky, kteří přichází z Řecka a že v podstatě vlastně v těch hotspotech je mnohem komplikovanější mít vůbec ty kontakty a ta příprava samotné relokace je s tím propojena. Vy jste se rovně zmínil o tom, že informace nebyly dostačující pro tyto uprchlíky, že nebyli připraveni na tu relokaci, na to přesídlení. Zlepšila se ta situace? Příprava na tu relokaci, poskytování informací, příprava spojení s administrativou jiných členských států přece není možné, aby eh, Řecko mělo mnohem vyšší úroveň této spolupráce než Itálie. Tomu nevěřím. V čem je ten problém? Děkuji. Děkujeme. Milí kolegové, kolegyně, děkuji za tyto rozsáhlé poznámky. Pane ministře, kdybyste byl tak laskav a pokusil se co nejlépe na to odpovědět, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vaše dotazy jsou velice zajímavé a důležité. Já jsem si dovolil je sloučit do skupin, protože některé jsou navzájem velice příbuzné, týkají se několika zásadních témat. Osobně bych chtěl říci, že já se tímto tématem zabývám čtyři roky, jakožto náměstek ministra vnitra. A ztratil jsem za tu dobu řadu jistot a naopak od mnohem více věcích pochybuji. Nicméně několik jistot mi zbylo. Za prvé, ta celoevropská politika, která se snaží řešit celosvětový jev tím, že se uzavřeme doma. To si myslím, že to je ta nejhorší možná cesta. Prostě pokud je nějaký fenomén globální, tak je to řešení musí být globální. Nemůžeme si myslet, že když se doma zavřeme, tak že tím něco vyřešíme. A druhá zásadní věc je to, že my jsme si v této debatě všichni soustředili na přijímání. Ale to přijímání, stejně tak jako záchrana na moři, to je pouze první krok na dlouhé cestě, kterou musíme podniknout všichni společně. Protože zachránit ty lidi a pak nevědět, co s nimi, to samozřejmě potom by vedlo v jednotlivých členských státech k problémům. Ono to vůbec není jednoduché, aby to řešila jedna země samotná. Vy jste chtěli určitá konkrétní data, takže v roce 2015 eh, se u nás přes moře vylodilo 170 tisíc lidí a v roce 2015 154 tisíc, v roce 2016 181 tisíc a do dneška v tomto roce 61 tisíc, což ve srovnání s předchozím, se stejným obdobím předchozího roku je více. My s tím zacházíme jako s čísly, ale ve skutečnosti to jsou lidé. Každý má nějaký příběh. Je mezi nimi řada rozdílů. Jsou to lidé, kteří cestovali třeba víceméně pohodlně, potom jsou to lidé, kteří se nakonec nevylodí, kteří, trp, kteří zahynou ve Středomoří, potom jsou tam lidé, kteří trpí různým násilím, jsou znásilňováni a během té cesty musí čelit eh, velkému násilí. A já bych byl opravdu rád, kdybychom zveřej, spíše zdůraznili tu solidaritu, než eh, ty sankce. Ten přijímající systém, přijímající systém samozřejmě není dokonalý. Já to netvrdím. Před čtyřmi lety náš systém měl kapacitu 25 až 29 tisíc lidí. Dnes je to 181 tisíc lidí. Za tři roky se ta kapacita osminásobila. A je poměrně logické, že to nefunguje všechno skvěle. A naším cílem je mít drobná centra, mít eh, jakýsi eh, systém, eh, který by byl jaksi protchnut eh, těmi jednotlivými centry a těmi eh, distribučními cestami a nikoli, aby jaksi to bylo té zemi nějakým způsobem eh, nuceno z vrchu. A je samozřejmě obtížné to takto vybudovat. Dovolte mi tedy nyní zareagovat na ty jednotlivé okruhy otázek. Hotspoty. Já jsem již hovořil o tom, jak my ty hotspoty pojímáme a zpráva Amnesty International skutečně zmiňuje možné užívání násilí při zjišťování totožnosti osob. Italské orgány popřely takovéto události. Já to mohu spolu s vámi pouze se snažit nějak vyhodnotit, protože ten eh, zpravodaj Amnesty International, než tu zprávu vydal, nikdy nehovořil s italskými orgány. Já sám jsem toho autora té zprávy Amnesty International nikdy neviděl. A ono to není příliš důvěryhodné, protože ten zpravodaj cituje anonymní zdroje. A také určité prameny, které zmiňují nelegální postupy, které ale nikdy nebyly ohlášeny. A potom je to také velice kontraproduktivní. Já jsem v těch hotspotech byl mnohokrát. Já vidím, jak ti lidé odmítají nechat si odebrat ty otisky prstů. Což je takový paradox v Dublinu, protože všichni chtěli jak si aby jim nebyly ty otisky prstů odebrány, aby mohli jak si pokračovat dále, ale jakmile se jednou dostanou do Eurodaku, tak už je to komplikovanější. Tak jsou navraceni. a bylo zde eh, řečeno, že, ta eh, reloka, že v rámci té relokace jsme měli dokonce více osob než u přesídlování. A já si myslím, že to v zásadě tu situaci neřeší, protože osoby, které si nechtějí ode, nechat odebrat otisky, potom vlastně se dostávají ještě do horší situace, protože mohou být odeslány do center, ze kterých jsou potom eh, vraceni zpět do původních zemí. Ta zpráva Amnesty International v zásadě nezachycuje tu situaci, kterou já denodenně vidím v těch hotspotech. A myslím si, že pokud třeba jedna osoba takovéto chování měla, tak je velice nespravedlivé, aby tím nějak utrpěla pověst těch lidí, kteří pracují řádně, kteří zachraňují lidi na moři, včetně nevládních organizací. Ano, nelegální search and rescue, to samozřejmě je protimluv. Máme zde mezinárodní dohody, dokonce náš eh, plavební zákon, námořní zákon eh, obsahuje poměrně přísné sankce pro ty osoby, které uvidí někoho v obtížích na moři a neposkytnou mu pomoc, nezachrání ho. Takže ilegální vyhledávání osob a jejich záchrana to skutečně je nesmysl. Podle mého názoru ale po těch nevládních organizacích můžeme chtít, a možná je asi dobré, abychom to po nich chtěli, je koordinace a transparentnost. To samozřejmě ano. Protože, jak jsem říkal, v určitých momentech my jsme měli na Sicílii zástupce řady těch nevládních organizací, řadu lodí a oni vůbec nebyli v koordinovány s pobřežní stráží. A představme si, že tam přijede nějaká loď, která, se, která přiváží, snaží se zachránit stovky lidí a oni jak si si neuvědomují, že ten přístav třeba nemusí být zrovna připraven na přijetí tolika stovek lidí. Protože tam třeba předtím přijela jiná loď, třeba tam přijela armáda, která vylodila podobné počty lidí, takže už se tam další nevejdou, museli by být třeba posláni do nějakého jiného přístavu. Prostě jako ordinace je zapotřebí, to je jasné. A transparentnost v tom, co nevládní organizace dělají, ta je samozřejmě také nezbytná. A to je vše skutečně tím problémem není zachraňování lidí. To je věc velice záslužná ze strany těch nevládních organizací, je to naše povinnost. Pokud tam nějaký problém je, tak je to opravdu problém politický a technický. Je třeba pochopit, že kdokoliv velice, velice záslužně ve Středomoři, ve Středomoří působí, musí také se určitým způsobem chovat. A tím se dostávám k tomu možnému propojení mezi centry a kriminálními organizacemi. A to je samozřejmě také pochopitelné, protože v těch velkých centrech, kdo chce postupovat nelegálně a kdo se chce nějak obohatit, tak se soustředuje právě na ta velká přijímací centra. K tomu docházelo i mimo Itálii. Ta centra, kde je schromážděno mnoho lidí, se přímo nabízejí k tomu, aby jak si tam se nabízely různé služby, využívá se tam úspor z rozsahu při poskytování těchto nelegálních služeb a tak dále. To, že by se tam mohly zneužívat evropské fondy, to pásmo skutečně uklidnit. My máme 4 miliardy v rozpočtu určeny na přijímání, respektive z těch 4 miliard evropských má Itálie asi 300 milionů na 7 let. Takže si sami můžete udělat představu o tom, že to opravdu je poměrně málo. My pouze, když jsme spouštěli operaci Mare Nostrum, tak jsme počítali s ročními náklady 100 milionů. Představme si, že za sedm let by to bylo tedy 700 milionů a tolik peněz z Evropské unie nemáme. My samozřejmě máme odpovídající mechanismy, máme kontroly, bráníme tomu, aby docházelo ke zneužívání prostředků. Máme například eh, vzorové smlouvy pro příslušné orgány tak abychom co nejvíce zabránili tomu, aby lidé nějak zneužívali ty finanční prostředky, které se v tom systému pohybují. Já si ale myslím, že opravdu tím ideálním řešením je mít hodně malých center, kde ty služby poskytují místní podnikatelé a komunita, občané. Protože ta kontrola nebude zajištěna tím, že tam pošleme více policistů, ale tím, že lidé budou připraveni sami přispět a to se usnadní právě tím, že ta centra budou, že jich bude více, budou malá a budou řádně rozmístěna. Nedoprovázení nezletilí. Ten zákon, který jsme v Itálii přijali, to je jeden asi z prvních eh, italských zákonů, který má celoevropský význam. Ale opět, je to pouze první krok. Ta distribuce těch nezletilců v Evropě, proto ještě žádný zákon nemáme. My jsme v loňském roce měli asi 26 tisíc nedoprovázených nezletilců v Itálii a stále ještě jich v těch našich strukturách máme asi 16 tisíc. Ty náklady jsou neporovnatelně větší než náklady na dospělé osoby. I zde se snažíme s tím něco dělat, ale spíše než nějaká přísná kontrola toho, jak plníme naši legislativu, by nám pomohla skutečná pomoc a solidarita. Ty legální cesty vstupu do Evropské unie. Já bych to spojil s tou externalizací a s Libií. Ty dohody s Libií mohou být negativní nebo pozitivní. Závisí to na nás. To si myslím já. Samozřejmě vy si o tom můžete myslet, co chcete, můžete to kritizovat. Nicméně to, že v nadcházejících 20 letech to bude ve Středomoří vypadat tak, že budou lodě jezdit tam a zpátky mezi břehy a zachraňovat lidi, to není strukturální řešení. Pokud bychom přistoupili k té externalizaci, a já sám upřímně říkám, že mám veliké pochybnosti o tom, že ta externalizace je adekvátní reakcí. Ale pokud si představíme, že musíme být realističtí, protože na moři stále umírá spousta lidí. Já jsem před dvěma dny hovořil se zástupci Evropského komisaře pro uprchlíky a pokud se podaří nalézt struktury, které budou spravovat nevládní organizace a v jejich rámci bude možné vytvořit ty zákonné cesty vstupu, tak by to bylo velice významné. Dále přijetí zodpovědnosti. To, tu zodpovědnost nemohou přijímat pouze evropské země, ale ty země původu v Africe a země tranzitu. A to je také smysl té akce, která se minulý týden konala v Římě, která by měla pokračovat v Tunisu nebo v Tunisku. Pokud jde o tu externalizaci, tak já naprosto chápu veškeré vaše obavy či nejasnosti. A pokud jde o ty charitativní organizace, například eh, Komunita Sant'Egidio a další, tak eh, tam právě eh, došlo k tomu, že tyto organizace stovky lidí na naše území přivedli cestou legální. Určitě takovéto organizace, které chtějí spolupracovat, existují i v jiných zemích. Například jsme měli jednu ve Francii. Nicméně nestačí vytvářet pouze legální cesty. My musíme zároveň řešit i problematiku té nelegální migrace. Pokud to nebudeme řešit paralelně, tak by nakonec eh, mohly obě dvě ty cesty, legální a nelegální, dospět do nějakého vzájemného konfliktu. Relokace. Ta v zásadě byla poměrně jaksi pochybná od počátku, protože tam skutečně tam může být uplatňována na lidi, kteří přicházejí v množství více než 75 což je vlastně znak obrovské nedůvěry. Proč je tam těch 75 Protože nikdo nevěří orgánům toho sousedního státu protože, a proto chce mít takto vysoký limit, že ta vedlejší země mu nepošle osobu, která by tam mohla mít nárok na azyl. Hovořilo se zde o poklesu lidí o počtu lidí ze Sýrie a z Eritreji. Došlo tedy ke změně situace a relokace již eh, zde není opodstatněná. A nemůžeme ani říci, že by třeba Řecko spolupracovalo více nebo lépe než Itálie. Ta situace je taková, že relokace probíhá podle pravidel Dublinu a Příslušné dotčené státy se musí sami snažit získávat informace. Určitě je samozřejmě třeba změnit dublinské nařízení, a to i v tomto ohledu, protože pokud bychom chtěli ten systém relokací dále byrokratizovat, tak ten systém bude fungovat ještě hůře a ještě méně, než funguje nyní. Návrh, eh, respektive eh, zákon Minity jsem si nechal na závěr. Je to zákon, který vychází z konceptu, na kterém se všichni shodnou, tedy že je třeba zkrátit lhůtu pro udělování azylu. Shodli jsme se na tom, že 3 až 5 let je příliš dlouhá doba. A nemám zde na mysli pouze zájmy té osoby, která čeká na azyl, ale také na ty strukturální problémy, protože pokud u nás spousta lidí bude pět let čekat na azyl, tak na to bychom museli vybudovat velice široký systém lidí, kteří v něm pět let budou u nás nějak existovat. Náš systém by tedy měl být takový, že když tato osoba bude vyslýchána nebo bude z ní prováděno interview, tak to bude nahráno, bude to prostřednictvím videohovoru a ten soudce poté posoudí, zda mu to takto stačí a pokud usoudí, že mu to nestačí, tak může tu danou osobu si pozvat osobně. Cílem tedy bylo celý ten proces zrychlit, ale nedotknout se příliš práv žadatelů o azyl. Vážený pane ministře, děkujeme samozřejmě, že než naši spolupracovníci kteří se už ten další bod nebude týkat do Dejdo. Rád bych vám poděkoval vám i členům delegace samozřejmě, i členům delegace, která navštívila Řecko. Naši kolegové byli nesmírně intenzivně zapojeni do celé problematiky. Vidíte, paní ministře, že se tomu věnují opravdu zaangažovaně recepční centra, relokace, Dublin. Není zde samozřejmě přítomno úplně penzum všech těch, kteří se na tom podíleli, proto bychom vám ale rádi poděkovali, že jste mezi nás přišel opravdu i po této návštěvě Itálie. To bylo pro nás velice důležité. Je zde tolik následných akcí, které nás čekají. Dokonce dneska odpoledne máme setkání s komisí ohledně dětí, migrace a tak dále. Čili vidíte, my opravdu za stranu parlamentu nesmírně nám to leží na srdci. Chtěl bych, abyste to věděl a ještě jednou děkujeme za čas, který jsi si pro nás našel v tomto nesmírně citlivém období právě po té návštěvě naší delegace. Bohužel máme nesmírně nabitý program, takže nemáme další čas pro diskuzi. Ještě jednou děkuji vám, našim spolupracovníkům sekretariátu za skvělou zprávu. Je to návrh zprávy, který zatím nebyl ještě upraven a se tomu ještě budeme věnovat tento týden. Děkujeme, pane ministře. Milí kolegové, kolegyně, a nyní se dostáváme okamžitě k našemu společnému zasedání s výborem FAM. Je zde paní předsedkyně, kterou poprosila, aby přišla mezi nás za předsednický stůl. Je to krátká schůze, která se bude týkat úmluvě Rady Evropy. Počkám na kolegyni a jestli dovolíte, tak možná bych zahájil takovou, takovým úvodem. Máme malé spoždění zatím.